Kolegové, dovolte, abych zahájil zasedání rozpočtového výboru. Ehm, chci dnes dopoledne zde uvítat eh, členy výboru pro zemědělství. Je zde, eh, pa, pan eh, předseda nemohl přijít a a až budeme diskutovat o návrhu eh, opravného rozpočtu, k roz, eh, návrhu opravného dopisu k rozpočtu 2015, tak potom asi k tomu se členové výboru Agri budou chtít vyjádřit, takže jim slovo dáme určitě. A toto je významná schůze, protože nás čeká dohodovací řízení, které se týká opravného rozpočtu 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. A eh, doufám, že všichni souhlasíte s programem schůze a také jste obdrželi dokumenty v omezeném množství, jak vidíte poněvadž teď se snažíme eh, eh, eliminovat, eh, eliminovat dokumenty na papíře a většina toho je k dispozici na internetu elektronicky. I podle pravidel, na kterých jsme se dohodli, tak určitě berete na vědomí i rozhodnutí koordinátorů z 22.10. a já bych vás jenom k tomu informoval, že je zde možnost Eh, předložit návrh stanoviska o eh, zprávě výboru eh, EMPL a ECON, týká se to prvního evropského pololetí, takzvaného semestru, a tam jsme rozhodli, že budeme pokračovat tak, jak jsme již to zavedli v minulosti, to znamená, budeme předkládat stanovisko pouze k zprávě výboru ECON. A teď pokud jde o trialog, který se konal 15. října, tak zde koordinátoři potvrdili eh, takovou tu svoji strategickou vizi v tom smyslu, že eh, dohodovací řízení nejprve by mělo se zabývat osudem opravného rozpočtu za rok 2014, až poté bychom se měli zabývat, nebo trialog by se měl zabývat rozpočtem 2015. A teď eh, k, na eh, návrh eh, rozpočtu 2 až 7, tedy opravné rozpočty 2 až 7. Zde koordinátoři vyjádřili souhlas s tím, že eh, to zachováme jako balík, takzvaný package. Bude to balík, bude to jeden celek a e, zde, e, pokud je o zprávy 3 až 7, tak zde dnes dopoledne e, se vyjádříme tedy indikativně k zprávě žerána deprese. Pokud jde o tedy ještě rozpočet 2014-2015, jde o fond Solidarity, takže tam máme různé návrhy využít nástroje flexibility, takzvaný contingency margin, tak zde koordinátoři rozhodli, že se bude hlasovat k této agendě až tedy, ale skončí dohodovací řízení pokud dohodovací řízení eh, skončí 14. listopadu, tak potom eh, bychom mohli se touto agendou zabývat 20. listopadu. Takže to je pár informací, které jsem vám chtěl předat a nyní eh, se můžeme seznámit s obsahem opravného dopisu, tedy o návrhu opravného rozpočtu na rok 2015 a zde chci poděkovat paní Kalvině, že přišla a mm, rád bych, aby nám tedy eh, tento opravný rozpočet představila. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji za možnost eh, představit eh, tento opravný rozpočet. Na začátku dohodovacího procesu, kde se teď nacházíme, komise navrhla eh, eh, na eh, změny, aby se vzaly v úvahu zejména poslední informace ohledně realizace zemědělské politiky. Vzhledem k současným okolnostem, které dobře znáte, a zejména tomu, že momentálně v rozpočtu chybí prostředky na platby, jsme rovněž letos velice rigorózním způsobem přistoupili k tomuto návrhu rozpočtu ve snaze vytipovat, eh, který způsob by byl nejefektivnější, jak řešit problém potřeby společné zemědělské politiky z hlediska rozpočtu. Eh, tento návrh eh, vedl k mnoha otázkám a proto jsem velice vděčná, že zástupci zemědělského výboru jsou zde dnes přítomně a že tudíž máme příležitost předložit tento návrh celému výboru pro rozpočet. Výdaje v rámci Evropského zemědělského záručního fondu, jak víte, jsou z plateb, platebních prostředků, které jsou v rozpočtu, o kterých se hlasovalo, a také určité přidělené příjmy, které vyplývají z finančních korekcí, které jsou spojené s výdaji ze zemědělského záručního fondu vyrovnávání eh, Eh, účtu nesrovnatelnosti a také z toho, co musí eh, producenti platit, pokud eh, přestřelí co do mléčných kvot. Také se bere v úvahu přebytek z roku 2014, který se převádí automaticky a který bude pro rok 2015 potom k dispozici tyto značné eh, přidělené příjmové prostředky nám umožní, abychom eh, snížili eh, nové platební prostředky. Samozřejmě, že příjmy, které jsou přiděleny společné zemědělské politice, se dají používat jenom v rámci Evropského záručního a zemědělského proudu a netýká se to jenom nových výdajů. Tedy tyto přidělené výdaje představují objevují další možnosti finanční plus k tomu, co je pod strop pro Evropský záruční fond. Chci, abyste si všichni uvědomili, že tyto příjmy lze používat pouze zemědělství a že to eh, jsou další zdroje, které se dají používat pro zemědělskou eh, společnou politiku plus eh, k těm příjmům, s nimiž se počítá v rozpočtu. Eh, tento komis, návrh komise vlastně navyšuje finanční prostředky na rok 2015 Evropského zemědělského eh, fondu o 17, eh, euro, 17 milionů euro, jak to vidíte, což odpovídá odhadovaným potřebám, když jsme přihlédli k těm přiděleným příjmům a to se má zase zvýšit o 465 milionů euro v porovnání s původním odhadem, který jsme učinili na jaře tohoto roku. A tyto asignované příjmy se opravdu přidělují Evropskému zemědělskému záručnímu fondu a proto lze snížit o 448 platební prostředky z rozpočtu pro tento z e, rozpočtu, e, čili tím se snižují celkové potřeby a e, máme tady okruh druhý, čili rozpětí v rámci podstropu EAGF je navýšeno o 740 38 milionů. A e, tyto závazky budou úplně k dispozici pro výdaje zemědělské politiky. Já bych chtěla tedy zdůraznit tolik, že my neodnímáme politik, prostředky ze zemědělství. Naopak pro e, e, Evropský záruční fond bude více prostředků, než bylo před návrhem komise. Přičemž jsou tady i rozpočtové prostředky, i rozpětí, i ty přidělené Eh, signované příjmy. Čili my nic neodnímáme, abychom snad financovali nezemědělské výdaje, protože právně to nejde. A pokud jde o eh, suprapoplatky z mléka. Není to pro nějaké konkrétní opatření, ale týká se to prostě výdajů v rámci Evropského záručního fondu. Další slide vysvětluje konkrétní záležitosti tohoto roku tedy jak budeme financovat neodkladná opatření spojené s ruským embargem. Jak víte, zemědělský rok běží až do 16. října, což znamená, že další výdaje vlastně přecházejí do dalšího rozpočtového roku. Odhadované potřeby, pokud je o reakci na krizi, která vznikla e, ruským závan, dělá 324 milionů pro ovoce a zemědělství a zeleninu a 20 milionů pro mléční sektor tím se počítalo v rozpočtu. Ovšem, ruská embargo je dobrou um, případovou studii, jak to funguje. Když začala uprostřed léta tato krize a, výjde, a pak příslušné údaje už nelze účtovat se současného rozpočtu, musí se to už účtovat v rámci eh, rozpočtu pro rok 2015, proto rezerva na rok 2015 pro krizi nebyla eh, využita a bude plně je proplacena na začátku roku 15. Plus je tady ještě 415 milionů z přímé pomoci na základě finanční disciplíny. Jestliže jsme v takovéto situaci, pak se musíme zeptat, jak budeme řešit krizi, ke které došlo ke druhém polovině roku. Zda ta rezerva na krizi se nedá využít na to, co se stalo v první polovině roku. To znamená, že krizová rezerva se týká jenom první poloviny roku. Určitě tomu tak není. A s tím eh, jsme museli se potýkat, když jsme připravovali eh, tento eh, opravní návrh komise. Ale jak se to, jak můžeme tedy vnést do celé celého obrázku tuto krizovou rezervu. První krok, vyhodnotit skutečné potřeby, které vycházejí z toho, co se opravdu udělalo v rámci opatření. Druhý krok, zda jsou tady platební prostředky pro příslušné eh, rozpočtové linky, které by se používaly jako první, pokud ne, pak musíme hledat další příjmy větší než očekávaný asignovaný příjem a není úplně nereálné si myslet, že budeme mít takovéto příjmy vyšší, než se před předpokládal, když se podíváme, jak to probíhalo předtím a jak probíhají diskuse s členskými státy ohledně korekcí. Poté, když se nakonec vyšet, vy, vyčerpaly všechny tyto alternativy, pak komise by navrhla převod v souladu s článkem 22, eh, a První krok například jenom pro um, ilustraci. Už máme určité zprávy. Na základě vyrozumění eh, členských států, to se týká prvního naléhavého balíčku, balíčku ohledně země, jenom 30% z těch eh, milionů, teda 37 milionů, eh, přičemž na začátku se odhadovalo 150 milionů, to odpovídá uznatelným požadavkům a to potvrzuje, jaký tady byl tlak eh, na začátku září, ale hodně se to přeceňovalo. To znamená, rozpočet, s ním se počítalo pro krizová opatření, je asi nadměrný, protože využití použití v rámci tohoto opatření bylo menší, než se předpokládalo pro eh, soukromé skladnění, uskladnění síra. Je to podobné, to předtím bylo o zemění, zelenině a eh, v ovoci. Týká se to i procedentů, kteří vlastně nevyváželi někdy do Ruska. Čili se musíme podívat, jaké jsou skutečné potřeby eh, vyplývající z této krize. A když se podíváme na poslední čísla skutečného využívání tohoto opatření, je vysoce pravděpodobné, že krizová rezerva se nevyčerpá v roce 2015. <clears throat> Vlastně je tady nový odhad eh, a je to asi 180 milionů v porovnání s 88,7 miliony, což jsme měli, když jsme navrhovali tento opravný dopis a jsme teprve na začátku, je to teprve první krok tohoto procesu. Teď eh, poslední eh, slide, který se týká krizové rezervy, protože k tomu je spousta dotazů v souvislosti eh, s tím, že jsme tady zmiňovali potřebu využít tuto krizovou rezervu. Eh, krizová rezerva to je vlastně poslední eh, taková možnost a už je to zahrnuto v návrhu rozpočtu 2015 433 milionů a nezávisle na použití krizová rezerva se vytváří na začátku každého finančního roku tím, že se snižuje přímá podpora a, eh, a skutečná realizace Evropského záručního fondu definuje, zda se krizová rezerva hm, opravdu použije a čili bude to záviset na skutečné implementaci Evropského Evropského záručního fondu v rámci příslušného um, okruhu. Čili nebylo by možno říci, že farmáři budou muset zaplatit za ta krizová opatření. Já mám takový pocit, že když se podíváme na reakce, když se zmiňuje vůbec krizová rezerva, tak eh, vlastně to vyvolává vzpomínky, eh, jak došlo poprvé k finanční disciplíně. Základní princip, eh, to bylo už od roku, ten už je tady od roku 2006, ale teď se zřejmě všichni poprvé Eh, uvědomili, že finanční kázeň znamená finanční kázeň. Když se v roce 2014 objevila konkrétní čísla, pak spravná, spatná zpráva byla všude ve všech médiích o zemědělství, ale ke konci roku 2000, eh, eh, se dostáváme už teď k situaci, že nám to umožňuje, aby celá částka finanční disciplíny byla proplacena na začátku 2015, což se zmiňuje vlastně v tom návrhu komise pro rok 2015. Čili na začátku byla negativní reakce, ale teď se ukazuje, že většinu bude možné proplatit zpět, ale princip finanční disciplíny byl zapracován do rozpočtového procesu. Co tedy navrhujeme udělat? s těmi platebními prostředky, které se uvolnily díky tomu, že tady jsou ty další asignované příjmy. My navrhujeme, abychom využili platby, eh, platební prostředky eh, pro eh, potřeby v jiných částech rozpočtu. Bylo mnoho příležitostí, kdy jsme hovořili o tom, jak jsou napjatá situace s platebními prostředky. Byl tady Dominik a ukazoval nám, jaká je situace. Hovořil na tom na interinstitucionální schůzce v září a pak komise navrhla takzvaný globální transfer, to je snaha distribuovat tyto platební prostředky tam, kde jsou více zapotřebí. Tentokrát tento globální transfer je jenom 175 milionů, je to hodně málo a nepřekvapí to, protože situace rozpočtu je velice, velice napjatá. Mohla byste trochu zpomalit eh, to k vaší řeči, aby tlumočníci mohli tlumočit? Ano, děkuji, děkuji tlumočníkům. Uh,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 Ano, prosím. I'm sorry, Mr. President, I have only technical things. Se omlouvám, já mám jenom technický. Aha, teď nebyl překlad do češtiny. Mě angličtina vyhovuje, ale když nikdo nevyhl, ale nikdy nebyl překlad z angličtiny, takže prosím řekněte jinak, že by to byla angličtina. Thank, thank you very much. Já jsem ty ale já... Pardon, omlouváme se, jsme tlumočili, promiňte. Je slyšet češtinu teďko? Promiňte, je slyšet překlad do češtiny? Je slyšet češtinu překlad do češtiny? Je to v pořádku teď? It's okay. It's okay. Je to v pořádku. Voilà, merci de... Děkuji, děkuji, že jste eh, pokračovala eh, rytmem trošku pomalejším. Děkuji mnohokrát, čili dospíváme k závěru a musím se ale eh, omluvit, protože toto je technicky velice složitá oblast rozpočtu a konkrétně je složité to dělat v tomto celém žargonu. Proto si dovedu eh, představit, že je těžké to sledovat, když hovořím hodně hlasitě. Dospěli jsme k závěru a myslím si, že tato prezentace snad vám ukázala hlavní důvody, proč komise navrhla tento opravný návrh 1.2015. Hlavní sdělení. Tento opravný návrh navyšuje výdaje na Evropský záruční fond eh, v porovnání s návrhem rozpočtu, aby se zajistily prostředky na výdaje v roce 2015 v reakci na ruskou krizi. To je velice důležitý závěr a velice důležitá skutečnost a neměli bychom na to v této diskusi zapomínat. Druhá hlavní představa, že opravný návrh vychází z celé souslednosti financování pro naléhavá opatření. Nejprve dobré využít všechny možnosti pro převedení prostředků a využít krizovou rezervu jenom tam, kdy to bude třeba a potřebných částkách a uchovat do, rozpo, eh, rozpětí v rámci pod stropu Evropského zemědělského záručního fondu na reakci na budoucí krize. Ale eh, tedy nedá se říct, že krizová rezerva se nedá využít v druhé polovině roku, pokud k ní dojde, v druhém pololetí, anebo musíme udržet přebytky a rezervy a finanční prostředky, eh, pokud by se něco stalo, tam, kdy budeme mít tolik potřeb v rámci jiných okruhů rozpočtu. Proto, a to je můj třetí a poslední bod, tento eh, opravný návrh navrhuje, abychom převedli platební prostředky, abychom mohli řešit naléhavé platební potřeby jinde, konkrétně v programech v rámci okruhu 1a a 4. Děkuji a ochotně zodpovíme eventuální dotazy. Merci, Děkuji, Děkuji za toto expoze, které bylo velice technické, ale návrh opravného rozpočtu, eh, jak vidíte, vzbuzoval různé otazníky, všude možně, a různé obavy i protesty. Je třeba, aby bychom tedy samozřejmě sladili tu technickou argumentaci s politickými obavami a právě o tom tady budeme dnes dopoledne hovořit i za přítomnosti našich kolegů z výboru pro zemědělství. Paní Jatenmaky má otázku. Máte slovo. Budu mluvit finsky, protože e, zemědělská a rozpočtová terminologie, terminologie v jiném jazyce těžká pro mě. Kieli ranskaksi ja koko tämä budjet. Takže dnes e, e, asi pro mě by bylo francouzsky hovořit o rozpočtu těžké. Já jsem celkem novou poslankyní, takže je to pro mě těžké a nevím, zdali eh, budu používat správnou terminologii, ale doufám, že mě pochopíte. Moje otázka se týká eh, Ruska, ruské krize, respektive sankcí, tedy jak Eh, jak vlastně to napravíme, jak budeme kompenzovat ztráty výrobců mléka, mm, kteří utrpí ztráty kvůli těmto sankcím. Rada pro zemědělství i předchozí komise a příslušný komisař řekli, že eh, výrobci z Pobaltí, včetně finských, již údajně dostali kompenzaci tento, tento rok, a, ale teď komise rozhodla jinak a e, peníze teď se přesouvají na jiné agendy, jako boj s ebolou, na rozvojovou pomoc, samozřejmě to jsou také důležitá témata, ale poněvadž Evropská unie přislíbila, že bude kompenzovat ztráty těchto producentů, tak by Evropská unie měla dodržet slovo to znamená mm, udělat to, co splnila a vyplatit kompenzace tento rok. S potěšením jsem zde slyšela, že ten balíček kompenzací je e, údajně příliš štědrý, hodně štědrý, no tak to mě udivuje ještě více. Tedy proč komise rozhodla, jak rozhodla, to znamená, Eh, odejmula peníze z tohoto balíčku na kompenzace a ty peníze převedla na jiné oblasti. Také mám za to, že zemědělci tady jsou v jiné situaci, eh, v rozlišné situaci. Někteří dostali kompenzaci, jiní ne. Eh, takže přece to je hloupé. My tady nechráníme vlastní lidi. A něco se slíbí, a neudělá. Já tedy kladu otázku, proč ty převody peněz a proč se berou ty peníze z kompenzací a převádí jinam. Já doufám, že jejich ztráty budou kompenzovány co nejdříve ještě z rozpočtu na tento rok. To je velice důležitá otázka, protože ty ztráty budou obrovské. A dokonce bude docházet k bankrotům zemědělských podniků a e, zemědělců jako takových. Takže je to přece otázka i důvěryhodnosti Evropské unie. Jak někdo může potom věřit v Evropskou unii a její sliby? Děkuji. Merci. Děkuji. A nyní má slovo paní Niriada. Well, Ireland has very strong eh, Irsko eh, má určité obavy eh, z tohoto nového dopisu komise. Eh, tady se hovoří v roce 2015, hovoří se o 3 milionech, eh, má se to postihnout eh, přímé platby. Hovoříme tady o škrtu 44 milionů, takže na příští rok tam by mělo být pouze 89 milionů v rezervě. Ano, já tedy chápu systém kompenzací pro finské a pobaltské zemědělce ale to bude mít eh, velký dopad na další zemědělské státy. Zdá se, že naši farmáři jsou tady opět trestání, eh, škrty ve výši 1,3%. My máme v Irsku už teď krizi v oblasti hovězího masa a myslím, že to je eh, podobné jinde v Evropě. Eh, my bychom skutečně byli rádi, aby tady nedocházelo k žádným dalším škrtům, a to se týká i toho fondu EAGF. Takže bychom prosili, eh, že hm, tady nemyslíme si, že odebírat prostředky z tohoto fondu a používat je na jiné věci je dobrý nápad. Dobře, ještě třetí otázka, poté paní Kalvino odpoví a slovo má kolega Fernandeš. Muito eh, Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a explicação. Que... Děkuji. Za prvé bych chtěl eh, poděkovat paní Kalvino za vysvětlení, která pro nás jsou důležitá a určitě se o ně bude opírat naše rozhodnutí. Eh, také jste nám toho tedy hodně vysvětlila a já tedy mám jasnou otázku nejprve. A to pokud nebo zdali vůbec to bude znamenat nějakou újmu pro naše eh, zemědělce, jinými slovy, zdali ten opravný rozpočet bude penalizovat naše zemědělce nebo ne. Otázka přímo čara. Za druhé, když tady hovoříme o rozpočtu na rok 2015, tak bych chtěl vědět, zdali v roce 2015 eh, krize by se měla ještě zhoršit eh, a pokud ano, tak bude zde nějaký mechanismus, který by zemědělcům umožnil Eh, dostat kompenzace, třeba kvůli ruskému embargu nebo kvůli jiné krizi. A ještě abych to precizoval eh, k tomuto druhému bodu. Co navrhuje Evropská komise pro případ, že eh, částka předvídaná v té krizové rezervě nebude dostačující pro to, abychom mohli uspokojit naléhavé potřeby? Jaká budou tedy řešení, která navrhnete? K čemu se zavážete? abyste byli schopni, eh, eh, abyste eh, zajistili, že tento opravný rozpočet nebude poškozovat naše zemědělce teď či do budoucna v případě, že se zhorší krize třeba když bude embargo pokračovat a když zjistíte, že ty částky, které byly vyčleněny, nestačí. Děkuji. A, takže já navrhuji, aby paní Kalvino zareagovala teď na tyto první tři otázky, takže máte slovo a potom ještě budou dostanou slovo další. Ale nejprve paní Kalvino, pokud možno pomalým nebo pomalejším tempem. Yes, thank you. Děkuji vám. Děkuji vám za tyto otázky. Ony skutečně reflektují reakce, eh, které jsme už slychali nějakou dobu. A to je pochopitelné, poněvadž eh, celá ta mechanika rozpočtu je eh, komplikovaně vysvětlitelná. Nicméně skutečně reflektuje to realitu toho, co se navrhuje. Pokud se týče producentů mléka a jak nahradit jejich ztráty, Chci říct jasně, že dosud nepadlo žádné rozhodnutí a komise také neprovedla žádné kroky, které by se týkaly rozpočtu na 2014 a jakýchkoliv realokací prostředků v něm. My se bavíme o rozpočtu na rok 2015, to znamená ten, který bude platit od eh, poloviny října, čili je to skutečně rozpočet na příští rok prakticky. Eh, nepřerozdělují se dosavadní prostředky. Eh, rozpočet eh, na rok 2014 je v přebytku a ten přebytek se přesune na rok 2015. Zemědělci dostanou své kompenzace ale nebude to v rámci letošního rozpočtu, nýbrž v rámci rozpočtu na příští rok. Čili nedošlo k žádnému rozhodnutí, které by opožďovalo kompenzace pro e, zemědělce a tento navrhová, tato navrhovaná změna e, na to nemá žádný vliv. E, druhá otázka a ta se týkala e, dopadu eh, dalších případných opatření na rezervu a zda existuje specifický kompenzační valíček. Tak zaprvé, jak už jsem řekla, eh, je třeba se zaměřit na reálnou implementaci opatření. Ta opatření zatím byla přijatá, ale zatím eh, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace na trhu, zemědělci neprojevili zájem o tato opatření čili nepřihlásili se o ně. Eh, jak eh, jsem řekla, eh, bylo to pouze 30%, 30% využití v oblasti zeleniny a ovoce a v oblasti mléka ty se nezaměřovaly na ty, kde byly dopady nejhorší, zejména tedy Finsko a Pobaltí. To znamená, že komise chce zaměřit tato opatření v mléčném sektoru právě na ty nejpostižnější země. E, to se teprve realizuje. A k panu Fernandezovi ještě e, e, Myslím, že ten náš přístup je na snímku číslo 9. Ano, tady ho vidíme. Čili my chceme mít postupné financování eh, jakýchkoliv eh, zvládnutelných eh, událostí. Především přesunutí prostředků, za druhé krizovou rezervu používat pouze pokud to bude nutné a do výše, do které to bude nutné. A dále máme ještě určitou marži v EGF na budoucí krize. A e, pokud tedy by to nestačilo a my prostě nemůžeme zcela předvídat, e, jak, e, co se může stát, pokud Rusko bude zintenzivňovat své embarga a tak dále, čili my skutečně nejsme schopni předpokládat úplně každý vývoj a právě proto tam máme tu marži, kterou můžeme aktivovat změnou rozpočtu, respektive úpravou rozpočtu. Takže Eh, my chceme mít pouze více pojistek pro nepředvídatelné události a jsou proto dobré důvody. Máme tady přidělené prostředky v rozpočtu, dále máme EAGF eh, e eh, marži a dále máme ještě vedlejší příjmy. Čili je tady skutečně řada mechanizmy, mechanismů, které můžeme použít v případě neočekávaného vývoje v roce 2015, ale my v žádném případě nechceme sahat na krizovou rezervu, pokud existují jiné prostředky. Eh, bude určitý postup, eh, kterým se určí, které eh, z případných možných opatření bude nejefektivnější. Čili pokud krize bude pokračovat a zemědělský rozpočet, eh, tak jak se navrhuje v této úpravě, eh, nebude stačit, tak pořád tam máme ještě tu marži, která nám umožní mobilizovat další prostředky někdy v průběhu příštího roku. Dobře, budeme pokračovat s otázkami. Pan Donado. Ano, pane předsedo, děkuji. Je pravda, že tento opravný dopis eh, již byl předmětem velkých diskuzí a i vzbudil i hodně obav a strachu především u zemědělců. Já si myslím, že rozpočtové mechanismy jsou velice složité, to víme, ale o co tady jde, je, eh, abychom si uchovali zemědělství v Evropě. Eh, my jsme víceméně vyřešili otázku plateb z titulu ruského embarga na roky 2014-2015. Údajně to uvidíme, ale i tak zde jsou velké nejistoty kolem toho. Je třeba se snažit, aby Evropská unie respektovala své závazky, především závazky přijaté ve smyslu společné zemědělské politiky. Jde přece o důvěryhodnost Evropy. Je pravda, že pokud bychom se ještě více zmobilizovali, více zmobilizovali tedy naši krizovou rezervu, tak zde by bylo riziko, eh, že bychom mohli ohrozit budoucnost, protože eh, i další krize určitě přijdou v budoucnu, jako mm, třeba Eh, krize tedy s různými eh, komoditami a především s mlékem a třeba eh, pokud jde o třeba ovoce, tak zde je velký problém, protože se otevřel moldavský trh a zde je velké riziko, že se naruší ta rovnováha. Teď už je to o takto komplikované s ruským embargem, potom maso, mléko, teď skončí mléčné kvóty a mm, otevře se trh eh, hospodářské soutěži, takže zde je velké riziko nadprodukce, což bude znamenat, že Evropa se dostane do velkých problémů. Já jsem to již před pěti lety zde vyjádřil a varoval jsem. Ale abych ještě to dokončil, tak krize mléka může mít neočekávané důsledky pro hovězí produkci, ehm, pro skot, protože hovězí maso je často eh, vedlejší produkt mléka. A v podstatě tady teď eh, Eh, úplně tedy se otevře trh a zde může dojít k velké krizi. My to již ve Francii zažíváme a já zde tedy mám velké obavy ohledně budoucnosti našeho zemědělství a měli bychom být schopni eh, předvídat ty krize, když jsou předvídatelné a zmobilizovat zcela tuto rezervu, tedy použít, vyčerpat zcela tuto rezervu na dnešní krizi, tak to nebude pro nás, od, od nás zodpovědné. Děkuji. Ano, teď jsem dostal zprávu od paní Kaval, která měla eh, problém s letadlem dnes ráno, takže nepřijede a chtěla by vyjádřit přání, abychom dnes nerozhodovali eh, o tomto opravném dopisu a abychom eh, naše rozhodnutí odsunuli na čtvrtek dopoledne, tedy až se budeme připravovat na trialog na dohodovací řízení. A teď dám slovo paní Kresle. Já eh, bych říct, že toto je velice zajímavá věc. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Eh, jestliže tady máme nějakých 48 milionů jaksi k dispozici, tak otázka zní, jak to, že jsme o tom dříve nevěděli. Takže tady eh, skutečně to vypadá tak, že tady máme eh, zbytečně vysoký rozpočet, což rozhodně není něco, co bychom rádi slyšeli, zvláště ne v dnešní době. Eh, samozřejmě my máme určitá očekávání, pokud se týče vývoje trhu, ale uvidíme. Otázka je, jestli tedy také v tom rozpočtu na příští rok budeme mít takovou velkou volnost, tolik prostředků navíc. Druhá otázka Eh, Rusko. Čili tady eh, vyplácení kompenzací za škody způsobené Ruskem. Eh, víme, že tedy nejenom u síra, ale také u dalších produktů byly jednoduše prostě tyto kompenzace zastaveny. Víme, že eh, v některých zemích eh, ty požadavky na kompenzace byly vyšší než celková roční produkce. Čili mě by eh, zajímalo, proč tedy komise v některých případech nezastavuje platby, ačkoliv je tady jasné podezření na podvody. Čili my musíme říci, že to nás jaksi eh, neuspokojuje, že tady nemáme dostatek informací. Eh, de facto eh, daňoví poslatníci jsou tady trestáni že tím, že se vyplácejí peníze kam si pravděpodobně podvodníkům. No, takže toto je otázka, která nám nemůže být hostejná. A musím říci, že ta dosavadní diskuse s komisí, tady se vždycky Eh, se to obrací tím směrem, že je třeba ochránit zájmy Evropské komise, to znamená, že my si ty peníze zpátky nějak dostaneme, ale možná, že eh, také na národní úrovni by se tady mělo udělat něco eh, více. Čili toto je moje druhá otázka. Děkuji vám. A nyní dám slovo panu Desovi, který je členem výboru pro zemědělství Agri. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem v Evropském parlamentu teď už 10 let a poprvé tedy zasedám na výboru rozpočtovém. Bylo velice těžké se v tom zorientovat a je mi velice eh, líto, že tady není pan kolega Jár, který pracuje eh, v jiném výboru. Chtěl bych upozornit na některé body. Není mi jasné, Eh, proč tedy komise třeba eh, nechce tak eh, pomoci finským nebo pobaltským zemědělcům? Ono je dost těžké se vyznat v tom, jak komplikovaně se zde pracuje. Já jsem hovořil s ministry zemědělství Finska a Lotyšska. Tady by bylo možné vytvořit úplně jednoduchý systém kompenzací, prostě vzalo by se, vzala by se cena, eh, za kterou se prodává mléko, to je nějak kolem 40 centů a poté, co eh, Rusko zavedlo embargo, eh, tak to spadlo na poloviny zhruba. Takže toto už je ohrožení existence. No a e, my tady už máme mezi tím tedy listopad a pořád nevíme, jak jim pomoci. Já bych skutečně e, navrhl úplně jednoduchý systém kompenzací, e, systém, kde by se nedalo podvádět, tak já si myslím, že prostě víme, že to bylo 40, teď je 20, takže já bych mohl jednoduše to odečíst a 80 těmto eh, zemědělcům dá, to znamená 18 centů. Tady jde o to, abychom vyslali jasný politický signál směrem k zemědělcům, eh, že tedy eh, Evropa o ně má zájem, ale tady to vypadá, že tady jaksi Evropa opravdu není akceschopná a klidně nechá zkrachovat. Já si myslím, že skutečně se eh, nedá takový skokový pokles cen eh, normálně přežít. Já jsem skutečně zatím nežádal žádné kompenzace nebo subvence pro někoho, ale tam, kde je v důsledku politických kroků ohrožena existence eh, lidí, tak tam skutečně je třeba něco dělat. Já tedy eh, s eh, kolegou eh, Kastrem za ECR a dalšími kolegy z ECR a z ALDE napsal dopis panu předsedovi Junkrovi a chtěli jsme, aby ty peníze, které se vracejí z zemědělství, aby se nepoužívaly někde jinde. A tady se dá zhruba spočítat, co to znamená, když máme tady produkci 130 milionů kilogramů eh, mléka, takže se dá eh, eh, jasně vypočítat, o kolik peněz tady jde. Čili my skutečně musíme umožnit, a ačkoliv nejsem eh, fachman přes rozpočet, musíme tady mít jednoduše a prostě systém, eh, který eh, může zabránit krizím a ne, aby se tady ty peníze vracely, posouvaly sam, sem a tam, až vypukne tedy krize opravdu nezvladatelná. Takže já jsem tady proto, aby prostředky, které se vracejí, zůstaly eh, v zemědělském rozpočtu a aby se mohly využít obratem eh, pro finské a pobaltské zemědělce. Merci. Madame. Děkuji, paní Kalvině. Yes, thank you very much. Ano, mnohokrát děkuji za možnost, abych reagovala. Uh, já mohu pouze souhlasit eh, s politickým prohlášením ohledně potřeby respektovat závazky, důvěryhodnost Evropy a ochraně společné zemědělské politiky. Nemyslím si, že by tady byla neschoda ohledně zásad. Otázka je jenom, jak těch eh, cílů dosáhnout při minimálních nákladech vzhledem k současným rozpočtovým okolnostem v Evropské unii. Eh, k ohledně poznámky paní Gressler. Dvě reakce z mé strany. Za prvé, skutečnost, že je tady přebytek v zemědělském rozpočtu, to by nemělo nikoho před překvapit. Vzhledem k tomu, že máme všechny ty nástroje, eh, které se mají zpětně proplácet za určitých okolností na konci roku, je zcela normální, že každý rok máme přebytek. Já jsem se dívala na čísla za tento rok eh, 900 zhruba eh, přebytek z tohoto roku. A část toho se týká právě ehm, ehm, plácením v rámci finanční disciplíny a pak nevyužitá krizová rezerva. Proto je zcela normální, že máme tuto, tento přebytek, eh, eh, na konci roku, který se buď proplatí zpět, anebo se převede do dalšího rozpočtu podle okolností. Přičemž nám jde o to, abychom dokázali předvídat, jaké budou příjmy, ty přidělené příjmy, které tady budou v roce 2015 díky korekcím, aby se řešily nesprávné výdaje. Ty korekce, finanční korekce, které se momentálně diskutují mezi komisí a členskými státy, by v příštím roce měly vést k vyšším asignovaným příjmům. A proto si myslíme, že by nebylo logické ukončit eh, rok 2015 vyšším přebytkem kvůli těmto um, asignovaným příjmům, které by se efektivně nevyužily. Pokud jde o, um, o podvodok, já nemám žádné informace o takových podezřeních. My jsme zjistili, že některá opatření nebyla dostatečně zacílena, že byla příliš všeobecná a proto umožnili některým farmářům, aby z nich těžili, i když předtím třeba nevyváželi do Ruska. Není to ale nutně podvod, o kterém jsem se zmiňovala. Spíše to souvisí s tím, že vzhledem k naléhavé situaci to opatření byla příliš všeobecná a nedostatečně cílená. Tím se dostávám k další záležitosti, o které hovořilo několik eh, poslanců proč totiž opatření pro Finsko a balské státy nebyla ještě přijata. Nemyslím si, že to souvisí s tím, že by komise jednala pomalu, to vůbec ne. Diskuse se odehrávají trvale v, země, v Radě pro zemědělství, ale chceme mít jistotu, že ta opatření budou opravdu dobře zacílená. Proto musíme mít objektivní kritéria, podle nichž by se rozhodovalo, kteří farmáři k ním budou mít přístup. A některé ty záležitosti jsou poměrně složité. Například jeden z ukazatelů je objektivní cena. A objektivní cena například ve Finsku na trhu je vel poměrně vysoká. Proto bychom nedosáhli úroveň, která by ospravedlnila taková opatření to, je, eh, to jsou věci, které momentálně diskutují ministři zemědělství a proto ten balíček nebyl ještě přijat na pomoc baltským eh, státům a Finsku. Byť si myslím, že je tady politická vůle najít dobré, efektivní a cílené řešení pro tento konkrétní problém. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. A nyní má slovo pan Kusmiuk. Dziękuję bardzo. Moc krát děkuji, eh, pane předsedo. Opravdu situace je velice seriózní, protože ruské sankce eh, přece nekončí, naopak eh, trvají a komise navrhuje to řešit prostřednictvím krizové eh, rezervy na příští rok, což by mohlo mít jediné, jediný zdroj financování důsledků těchto sankcí. To se tedy řekla zástupkyně komise, jak se domnívám, Eh, je založeno na určitém nedorozumění, velkém nedorozumění ohledně důsledků ruských sankcí, protože ty vedou ke snižování ceny a to poměrně značné na eh, veškeré zemědělské produkty, například u nás v Polsku. V některých regionech je to 30 až 40 jinde je to až 70 po srovnání s předkrizovými cenami. Zástupkyně komise tady říká, že e, e, prostředky tyto e, roky, na, na tento rok pro kompenzaci nebyly využité, ale konstrukce pomoci, kterou navrhuje komise, je taková, aby eventuální odškodnění eh, dostalo jenom malé množství zemědělců. Jedná se o ovoce a zeleninu. A proto tyto kompenzace se mají vyplácet těm zemědělcům, kteří ničí eh, svoji úrodu a nebo je pošlou eh, na charitu. A takových prostředků, takových je málo. Ale důsledkem embarga je snížení cen vůči všem zemědělcům, kteří prodávají své produkty na trhu. Teprve taková konstrukce pomoci by být skutečnou pomocí pro zemědělce. A chtěl bych zdůraznit, že tento problém se netýká jenom polských států a Finska, ale také Polska, protože Polsko prodávalo zemědělské produkty do Ruska přibližně za půl druhá miliardy eur ročně. Čili je to velká část našeho vývozu a toto embargo eh, velice tvrdě zasahuje polské zemědělce. Proto bych chtěl znovu zástupkyni komise upozornit, že řešení nebo uvolnění rezervy na příští rok a řešení eh, prostřednictvím využitých prostředků z tohoto roku, že to je obrovské nedorozumění. Děkuji. Merci. Děkuji. A nyní má slovo pan Albrecht. Pane předsedo, já bych byl rád, abychom si s paní z komise tady pár věcí vyjasnili. Během této diskuse se zaprvé zaznívají hlasy, že určité prostředky týkající se sankcí a embargy už byly proplacené. Vyplacené a někdo zase říká, že žádné nebyly vyplacené, tak abychom měli v tom jasno. Zda tedy vůbec nějaké prostředky byly nebo nebyly vyplacené. Já to chápu tak, že naši kolegové ze zemědělského výboru mají určité informace informace, proč zatím tyto prostředky nebyly využity. Ale to je velice důležité, protože podle této diskuse to vypadá tak, že my v rozpočtovém výboru vlastně nevíme, jak to s tím je, zda byly nebo nebyly vyplacené. Podle toho, co říká paní zástupkyně komise, to vypadá, že ne. Druhá otázka se týká přímo definic protože pro nás ve výboru pro rozpočty je velice důležité, abychom přesně definovali, jak chápeme krizovou rezervu. Otázka je velice podstatná, totiž konkrétně za to, co se stalo v důsledku ruských sankcí, představuje krizi, která se týká zemědělské politiky. A pokud to je, Eh, krize v zemědělské politice, pak je třeba mobilizovat rezervu, pro, eh, která je právě pro krize v zemědělské politice. Otázka je, kolik je třeba uvolnit. A chápu, že komise, ale tím se také zajímá, o to se zajímá i náš výbor. Ale Evropská komise říká, že příštím roku bude zapotřebí zhruba 350 milionů. Předpokládám, že to jsou určité kalkulace ohledně eh, hodnoty. Jestli jsou tady určité rozpory výše toho, co se, dá, co se má vrátit a týká se to i tržní otázky. Ale co je tady důležité? Zda ta situace, která tady nastala, zda zapadá do definice, která obsahuje krizovou rezervu. Pokud ano, pak eh, chápu, že ta rezerva se na to musí dát, ale kolik, to už je otázka přesné analýzy. Třetí, a to je velice důležité pro všechny, kdo naši práci sledují. Tady se říká, že krize časová rezerva se vytváří více než 1% z přímých plateb. Čili, jak říkají politikové, naši kolegové, právě zemědělci sami vlastně zaplatí tuto krizovou rezervu. Sami zaplatí za důsledky sankcí. A jak já tomu rozumím, a prosil bych, aby jsme si to vysvětlili, Evropská komise říká, že to, co se zaplatí prostřednictvím krizové rezervy, de facto na konci roku 2015 se zemědělcům zase vrátí eh, z předpokládaného přebytku. A tady už se o tom hovořilo předtím, proč by ten přebytek tady měl vzniknout na konci roku. Ale to je podstatné, musí to být jasné. Zda tedy zemědělci, promiň, promiňte, že tomu tak říkám, že to, co se jim sebralo, zase to vezme z přímých sice plateb, ale zase se to do těchto přímých plateb vrátí z přebytku. Čili tři věci. Za prvé, zda ty peníze už byly vyplacené, nebo na té první otázka. Druhá otázka, definice krizové rezervy a zda e, toto do toho zapadá. A za třetí ujištění, že peníze, které se dnes vemou z krizové rezervy, se zemědělcům vrátí přes z toho přebytku. Děkuji. Merci. Děkuji, pan Komel. Děkuji vám, pane předsedo. E, já se musím přiznat, e, že tento návrh, o kterém tady dnes hovoříme, mě nejdříve překvapil v tom, že tady máme navíc peníze, eh, s nímž můžeme nakládat. A musím říct, že ty závěry jsou pro mě poněkud matoucí. O tom, co hovoříme, tak eh, tady jsem slyšel spoustu zvláštního to, co e, říká komise, že toto je v podstatě víceméně běžný postup, pak opravdu e, nechápu, proč se tady objevuje tolik oprávněných otázek. Čili e, jaký tady máme psaný postup pro tento údajně obvyklý postup? A dále je třeba, aby bylo jasné, že potřebujeme transparentní rozpočet což znamená, že eh, prostředky lze vynakládat pouze tehdy, když máme eh, jasná fakta. A to znamená, že potřebujeme mít také jasné podklady pro výpočet. Teď se tady eh, teď jsou tady v ovzduší mnohá čísla pro mnohé výdaje a tady nemůžeme jenom tak prostě vydat nějaký 100 milionů eur. My prostě potřebujeme mít spolehlivou e, základnu. A znamená to také, že e, pokud jsme někomu něco přislíbili, tak musíme být spolehliví a také e, to vyplatit. A dále jsem také zastáncem rezerv. Samozřejmě víme, že krize se stávají. Momentálně hovoříme o opatření v souvislosti s Ruskem a já samozřejmě jsem proto, aby pomoc byla rychlá. Ale e, to je právě důvod, e, proč bychom měli mít v rozpočtu rezervy, jinak bychom nebyli schopni fungovat při příští krizi. Čili my bychom potřebovali především jasně sestavený eh, balíček, ve kterém budou také jasně připravené alternativy, tak abychom eh, o nich mohli potom jasně hlasovat. Ovšem jako o balíčku. Děkuji. Takže, paní Kalvino, chcete zareagovat eh, na celou řadu otázek, které právě jsme slyšeli od řečníků. Yes, thank you very much. Ano, děkuji ještě jednou Za prvé souhlasím zcela s tím poslancem, který řekl, že krize především nebo hodně postihla Polsko a právě proto Polsko profitovalo více než jiný členský stát právě z prvního balíčku opatření na ovoce a zeleninu. Já jsem si prověřila eh, čísla a téměř 70% vyčerpalo právě Polsko z tohoto opatření a proto musíme teď mít druhý balíček, který pokryje potřeby i jiných států. Ano, je tady jasný vztah mezi těmi zeměmi, které byly nejvíce postiženy a opatřeními, která byla pro ně přijata. A teď k otázce, zdali eh, došlo k vyplacení té částky nebo ne způsob, jak to funguje. Členský stát eh, platí tu pomoc a potom eh, z evropského rozpočtu se to eh, proplatí členskému státu v určitém harmonogramu časovém, většinou jsou to dva měsíce. Takže u toho prvního balíčku, tak tam bychom měli začít splácet, nebo mm, tu částku tedy mm, vyplácet do dvou měsíců, takže teď se blížíme, blížíme k tomu termínu, kdy začneme splácet toto členským státům a druhý eh, balíček pořád ještě v běhu, takže mm, potom této členským státům to vrací vždycky v termínu eh, z rozpočtu. Třetí otázka, ta se týkala, zdali tato opatření nebo zdali tato situace je i Eh, eh, ošetřena řádně předpisy pro krizovou eh, situaci. Ano, krize nebyla způsobena farmáři, většinou to tak není, já doufám, že ne. A mm, tato krizová rezerva je pro neočekávané události, které mají velký dopad na trh a mm, domníváme se, a naše právní služba se domnívá, že ten scénář je úplně jasný je to scénář teď, který nastal je takový, že lze čerpat z krizové rezervy. A zdali ta krizová rezerva potom eh, na konci roku 2015 se vrátí zpět farmářům, no to závisí, do jaké míry se bude čerpat, jak se budou aplikovat tato opatření, zdali bude možné vůbec realokovat nějaké částky v rozpočtu, zdali příští rok tam budeme více, mít více příjmů do rozpočtu, než se plánovalo, což je také možné. To bude záviset eh, na řadě okolností. Uvidíme, až se do toho okamžiku dostaneme. Teď to nelze předvídat. A mm, takže tato krizová eh, eh, rezerva tedy bude vyčerpána, ale zdali nebude vrácena, nebude bude vrácena, nemůžeme předvídat. A jaký je postup? Je to tedy běžný proces, proces to znamená transparentní, a v této fázi roku je to tak, že většinou zde se aktualizují informace o mm, e, těch mm, příjmech na základě korekcí, na základě e, mm, e, těch poplatků z mléka a tak dále, takže většinou na podzim všechno se zanalizuje, aktualizují se čísla a poté se předloží opravný rozpočet. A co bylo mimořádné tento rok a co způsobilo tuto naši reakci, je, že vlastně poprvé jsme zmínili možnost čerpat z krizové rezervy. My jsme navrhli, namísto toho, abychom prostě kupili jednu rezervu za druhou a abychom tedy neustále přealokovávali, pře, pře, přesou, pře, přesouvali ty částky, ty položky, takže jsme tedy poprvé vlastně tentokrát to udělali tak, e, že jsme aplikovali tedy rozpočtovou disciplínu, to znamená, my jsme e, začali toto aplikovat i v oblasti zemědělské politiky, takže samozřejmě ty vaše reakce nás nepřekvapují, ale je jasné, že E, za stávajících rozpočtových okolností by nebylo zodpovědné e, nerealokovat dostupné zdroje a ty dostupné zdroje e, využít tedy na platby, které musíme učinit. A, mm, takže ano, tady potřebujeme rezervy v rozpočtu, no samozřejmě především pro zemědělskou politiku, ale otázka je, jak velké ty rezervy mají být a za jakou cenu. Děkuji. Dobře, já tady uzavřím, teď, uzavřu teď seznam žádostí o slovo. Máme tři ještě. Pan Manka. Děkuji, eh, pan předseda. Eh, dnes hovoríme na... Eh, Děkuji, pane předsedo. Dnes opravdu hovoříme o konkrétních a důležitých problémech a jsou tady konkrétní reakce a obavy problému a já to naprosto chápu a sdílím tyto obavy. Pokud bychom nepomohli zemědělcům v krizových situacích v souvislosti s ruským embargem a konfliktem na Ukrajině na dovoz určitých zemědělských produktů, pak bychom určitě na našich trzích způsobili velké deformace. Ale chybí mi tady celkový pohled a celkové dopady protože nedávno jsme hovořili o nezaplacených eh, faktur 26 eh, miliard eur. A pokud nebudeme postupovat v celkovém kontextu, pak jenom zdánlivě vyřešíme jeden problém a nemusí nám to celé vyjít, pokud při každém takovémto dílčím problému nebudeme řešit anebo vidět celek. Hovoříme o úrocích z prodlení nebo o jiných sankcích. Já nevím, zda subjekty, kterým zatím nebyly proplacené faktury, zda přežijí. Kdo zaplatí posléze úroky, zda to zvládnou tak, že se to překlenou před nějaké úroky, nebo jim to teď zaplatí stát, aby jim pomohl? A zda je to jednotné ve všech státech, nebo je to všude jiné? Zda nás vlastně těch 26 eur Eh, neproplacených eh, faktor nestahne pro odvodu, ani když vyřešíme opravný rozpočet číslo jedna. Čili chybí mi ten celkový pohled. A souhlasím s paní zpravodajkou, že by to mělo řešit na dohodovacím řízení. Zatím jsem ještě nevycítil takový celkový pohled ani z rady, ani komise, ani když nám, i když nám pan Dominik poskytl určité informace, ale dopady nikdo z nás nezná. Čili každý opravný návrh by se měl řešit vždycky v problémech v reálném čase, v něm se zrovna nacházíme. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Taron. Monsieur Taron. Pan Taron. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že opakuje některé otázky, které už tady zazněly, ale myslím si, že před dohodovacím řízením na tom budeme o to lépe, čím lépe si vyjasníme situaci. V dobách krize a e, konkrétně, když tady e, e, hrozí mléčná krize, tak velice mám strach z té krizové rezervy a velice bych si přál, aby Eh, ty přímé intervence řešila komise z něčeho jiného v reakci na ruské embargo ta skupina. My samozřejmě souhlas, roz, chápeme, že komise má co dělat s velkými omezeními, s finanční disciplínou, a pak je tady opravný rozpočet, pak jsou tady, tady to zastropení víceletého finančního rámce. Jenom dva jednoduché dotázky. Předpokládám správně, že další eh, asignovaný příjmy pro Evropský záruční zemědělský fond se dají použít jenom na navýšení plateb a nikoli v závazku, které už eh, plynuly. A v důsledku tyto další příjmy by se nemohly použít, aby se zlepšila odezva EU na ruské embargo. Druhá otázka, zda eh, ty závazky a platby, aniž by se použi- zda tedy ta evropská eh, zemědělská eh, rezerva by mohla vést eh, k, u, k uvolnění nebo ke spuštění krizové rezervy, krize. Komise byla kritizována za to, že reaguje pomalu a slyšeli jsme vysvětlení, že to trvalo dva měsíce. Ale pro nás pro nás, zřejmě pro komisi je to jenom mrknutí oka. Za dva měsíce se většinou nestíhá vůbec nic. Ale pro krávu a pro jejího majitele to může být celá věčnost. Tolik z mé strany. Merci. Ano, děkuji. Pan Bink. Děkuji, pane předsedo. Ruská krize nás všechny zaměstnává Eh, to se týká nejenom zemědělství, ale možná jste slyšeli o dohodě s komisářem Ettingerem, že Evropská komise bude garantovat nákup plynu pro Ukrajinu. Mě by zajímalo, jak se to projeví v rozpočtu a zda máme rezervy pro případný výpadek, který je dosti pravděpodobný. Pani Kalvinio? Dobře, já bych teď chtěla poprosit Silvano, protože některé otázky byly vysoce technické. On eh, pohovoří o tom, jak eh, funguje eh, finanční disciplína. Co se týče celkového obrázku, myslím si, že skutečně se na to musíme dělat v rámci celkového rozpočtu na rok 2015, vzhledem k tomu, že zemědělství je jedna z těch oblastí, kde nejsou neproplacené účty, čili není to oblast, která většinou je napjatá z tohoto hlediska. A samozřejmě bychom neradili vlády, aby se na tom něco měnili. Jenom takový signál, že je to zřejmě ta jedna oblast rozpočtu, která prozatím nepodléhala v tomto ohledu žádným pnutím. Poslední otázka nákupy plynu na Ukrajině. Budu muset požádat kolegy, aby na to zareagovali. Pokud by se chtěli posléze, to můžeme řešit bilaterálně protože já nevím, jak konkrétně si věci stojí v této věci. Silvano by snad vysvětlil ty techničtější věci. Pane předsedo, abych zareagoval na otázku ohledně doplňkových asignovaných příjmů. Zda se to týká jenom platebních prostředků nebo i prostředků na závazky. Týká se to výdajů z zemědělského záručního fondu. Definuje se to jako nediferencovaný výdaj, proto závazky a platby jdou vždycky dohromady. A to je jeden z důvodů, proč tady není žádné napětí na straně plateb u prvního pilíře zemědělství. Proto asignovaný příjem umožní více závazků a plateb s tím spojených. To je jeden z důvodů, jak už vysvětlovala paní Kavinio v té souslednosti pokud bude více prostředků zpětně získáno, nebo se bude eh, realizovat těch 45 milionů, které jsou k dispozici na, eh, rok, na záruční fond v roce 2015 a plně se nevyužijí, pak by se mohly použít předtím, než bychom se uchýlili ke krizové rezervě. Pokud jde o finanční disciplínu, v té souslednosti máme použití vhodných možných prostředků, možnost eh, jejich převedení jinam, pak eh, další eh, asignované příjmy nad současný odhad v našem opravném návrhu, pak následuje využití krizové rezervy a pokud by tohle nestačilo, pak by byla možnost opravného návrhu, který by čerpal eh, z rozpětí eh, v rámci rozpětí pro MGF a pak by tady byly možnosti eh, dostupných dalších rozpočtových prostředků. Taková je situace a takový scénář, který si momentálně můžeme představit. Děkuji. Merci. Děkuji. Merci bien, monsieur le président. Um... I do understand the need. Já chápu potřebu eh, převádět, realokovat prostředky. Technicky řečeno docela rozumím komisi a jejich opravnému návrhu. Ale chtěl bych tady vyslat velice silný politický signál, protože politicky vzato problém je jasný a jednoduchý, ale technicky to tak jednoduché není. Uh, ale eh, hlavní ta sdělení musí jít eh, ve směru rady. Jedná se o solidaritu mezi členskými státy. Zemědělci nežádali, si o tohle, ne, o tohle nežádali. Ti eh, dali svůj souhlas jakožto občané Evropské unie, aby byli součástí společné eh, zemědělce, ale ty důsledky nechtěli, o ty nežádali. Proto je třeba zajistit z vaší strany, aby oni měli potře- pocit, že je všechno v pořádku, až se to celé zase uklidní. O to tady jde, o solidaritu mezi členskými státy a to je signál vůči radě. Ale musím také říci toto. Já chápu ten politický problém, ale já ty technické podrobnosti nechám těm, kteří se jimi musíme, musí zabývat. A e, ten signál je také vůči komisi. Tato musí dát dohromady. Nemůžeme opustit tyto lidi, i když technicky je všechno v pořádku. A jakožto člen dohodovacího výboru já naprosto chápu, že musíme se postarat o ty neproplacené účty. Ale tohle, co jsem chtěl sdělit, děkuji. Merci, Děkuji a pokud dovolíte, poslední řečník, váš předseda. Tato situace je eh, bolestným důsledkem kumulace neproplacených faktur. Kdybychom neměli tolik neproplacených faktur, tak možná by komise nemusela vůbec předkládat opravný návrh eh, a eh, nemusela by převádět tedy prostředky určené na zemědělství eh, do jiných položek. Vy jste si vyslechli paní Kalvino, že pokud balíček opravného rozpočtu na rok 2014, pokud tedy bude nakonec odsouhlasen eh, v dohodovacím řízení, tak toto bude možnost, jak eh, vyřešit problémy s platbami. Já bych se chtěl vrátit k té krizové rezervy, rezervě. To je taková inovace. Inovace, která je eh, spojená s tím několika letým finančním rámcem 2014 až 2020. Vlastně to poprvé, teď v roce 2014, jsme vytvořili právě tuto krizovou rezervu. A ta se financuje eh, z výdajů z prvního pilíře, to znamená eh, z různých eh, mm, poplatků, mm, které se platí z produkce a v podstatě mm, je to placeno samotnými producenty, zemědělci, jako takové pojištění a čerpání z této rezervy pro jiné účely než pro zemědělství může být předmětem velice legitimní kritiky. A zde kolegové bych chtěl upozornit na fakt, že e, tady v sektoru mléka a masa nás čeká a máme už teď velkou krizi a ty výhledy, cenové výhledy jsou velice zneklidňující a určitě v příštích měsících toto vyvolá reakce, jejichž šíři teď těžko lze odhadovat. A asi budeme muset také přijmout různá kompenzační opatření, abychom uklidnili situaci, eh, která určitě ohrozí celou řadu zemědělců, producentů. Takže tím jsem skončil seznam řečníků a teď poslední vstup paní Kalvino, které dávám tímto slovo. No, eh, eh, Pane předsedo, bych vám chtěla poděkovat, že jste nám dal příležitost eh, mm, k této diskuzi, která podle mě byla velice bohatá, zajímavá a já si myslím, že určitě se dotkla těch nejdůležitějších otázek, které jsme řešili a řešíme od doby, kdy jsme předložili návrh opravného rozpočtu. Jsme si vědomi, že to politicky je citlivé téma a doufám, že Eh, komise přijme stejný přístup, eh, že se nebude lišit teď eh, ten přístup. My vždycky jsme se snažili řešit situaci zemědělců v Evropě a navrhovat pro ně řešení, ale také jsme odpovědní za rozpočet a jeho čerpání. A já si myslím tedy, že určitě čím dál více a více budeme muset diskutovat o těchto otázkách, protože teď jsme se dostali k jádru věci jde o flexibilitu v rozpočtu v novém finančním rámci, tak jak jsme tu flexibilitu tam zakotvili do roku 2020. Děkuji. A dobře, takže, eh, takže tím jsme vyřešili ten návrh opravného rozpočtu a bude to předmětem trialogu, tedy dohodovacího řízení. Výbor pro zemědělství eh, se bude zabývat eh, tím to návrhem, myslím, ve čtvrtek dopoledne na nadcházející schůzi a určitě i eh, eh, eh, výbor, členové výboru pro rozpočet se zúčastní té diskuzi, takže určitě i případně naš, členové našeho výboru, někteří budou mít zájem také se zúčastnit té dotčené schůze výboru pro zemědělství. Tím chci poděkovat kolegům Eh, z výboru pro zemědělství, kteří se zúčastnili mm, dnešní zkuze. Chci se omluvit pana Petra Jára, který je zpravodajem a který nemohl. Eh, který pana omluvit pana Petra Jára, který je zpravodajem a nemohl se zúčastnit. A nyní se dostáváme k návrhům opravného rozpočtu 2014 a dám zpravo, slovo zpravodaji panu Deprezovi, s tím, že asi by mohl spojit ty jednotlivé návrhy, protože ty zatím nebyly předmětem hlasování a dnes dopoledne případně, pokud hlasovat budeme, tak pouze indikativně. Máte slovo, pane zpravodaj. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jak jsme se dohodli, tak nejprve bych chtěl kolegům připomenout eh, strategii, kterou jsme eh, přijali do posud a já ji opaku, zopakuji pár slovy. Za prvé, jednomyslně politické frakce jednomyslně rozhodly, že se dohodneme s radou eh, na eh, opravném rozpočtu 2014 eh, a předběžně se dohodneme i o rozpočtu 2015. Za druhé, logický důsledek je, že jsme se dohodli, že globálně se budeme zabývat celým tím návrhem od tedy čísla 2 až po číslo 7. 2 až 7, 7 včetně. A to je důvod, proč během posledního plenárního zasedání jsme eh, na plénu odsouhlasili pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu číslo 2 a zde eh, tedy již nebude měněn a peníze, které představuje, tak eh, ty hned se mohou dostat do kapes členských států zastoupených v radě. A já myslím, že dnes by bylo užitečné, protože mm, zatím rada se nevyjádřila Eh, pouze se vyjádřila k návrhu rozpočtu číslo 2, takže eh, dnes nebudeme moci hlasovat, respektive v plénu nebudeme moci hlasovat o ostatních návrzích rozpočtu, protože dohodovací řízení trialog který by měl začít 6. tohoto měsíce a skončit 14. listopadu, což, pokud jsem to dobře pochopil, bude problém s harmonogramem a určitě nás o tom budete informovat. Poněvadž nebudeme mít možnost tedy mm, se konkrétně vyjádřit na plénu k tomuto, tak bych rád, abychom dnes zde si potvrdili toto indikativně, já tomu říkám indikativní hlasování, abychom odhlasovali indikativně eh, celý souhr těchto opravných rozpočtů a schrnu to takto. Pokud je vezmeme všechny dohromady integrálně, globálně, tak bychom chtěli, aby se o nich tak i hlasovalo globálně v plénu i v radě. Já jsem již měl možnost vám představit návrh opravdu rozpočtu číslo 3. Připomínám, že to je eh, návrh, který v zásadě zvyšuje úroveň eh, prostředků 4 mm, eh, miliony 4,7 miliard euro a že se, to bude, že se zde bude používat celá ta marže, která je dispozici a dokonce se i použije takzvaný contingency margin. Tedy zde je třeba tedy, aby eh, ten návrh opravdu rozpočtu, aby tedy byl odsouhlasen. Máme zde tedy zprávu číslo 6, kdy se hovoří o nepředvídaných událostech pro rok 2014, protože abychom zmobilizovali, využili tuto eh, rezervu, tak k tomu potřebujeme konkrétní rozhodnutí, to opakuji. Takže návrh číslo 4 a 5, tyto návrhy rozpočtu číslo 4 a 5, eh, ty vám byly představeny, ty v podstatě budou znamenat, eh, že vyčerpáme fond Solidarity, budeme čerpat z Fondu Solidarity. Já zde mám k tomu zprávy připravené a je třeba ještě předložit návrh číslo 6 a 7 a velice stručně bych rád mm, požádal komisi a především bod, bod, návrh číslo 6, aby nám komise představila obsah návrhu opravného rozpočtu číslo 6 i 7, tak aby všichni věděli, o co tam jde a jaký to bude mít dopad. Ale zhruba řečeno, my jsme se dohodli, že odsouhlasíme, odsouhlasíme jako jeden balík, eh, jak, mm, eh, tedy od 2, od číslo 2 až po číslo 7. Takže paní Kalvino číslo 6. Co k tomu řeknete? Já se pokusím hovořit eh, pomalu a jasně, eh, protože opravní rozpočet číslo 6, respektive návrh, je opravdu složitý a odborný. Návrh opravného rozpočtu číslo 6 v zásadě reaguje na eh, revizi úpravy vlastních zdrojů Eh, která se provádí pro aktualizaci příjmové stránky rozpočtu na základě skutečných příjmů z různých vlastních zdrojů. Eh, letos máme pozitivní eh, zprávy. Příjmy z cel se zvýšily, naopak snížily se příjmy z DPH oproti očekávání a pak zde máme ještě třetí element a to je rovnováha či respektive eh, doplatky či nedoplatky na základě eh, národních eh, společenských produktů. Čili toto je úprava založena na číslech z Národních statistických úřadů. Je to interní nezávislý nepolitický proces mezi těmito národními statistickými úřady a Eurostatem a promítá se do vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že jde o odborný eh, proces, eh, musíme říci, že eh, se že došlo tedy k velké mm, politické odezvě, zvláště v některých zemích, eh, protože ty úpravy příspěvku na základě HDP eh, byly vyšší, než eh, je obvyklé. Provedly se totiž úpravy z léta 2010 až 2014 a také se rozpustily různé různé rezervy eh, podle debaty s Eurostatem a tak podobně. Takže my navrhujeme v tomto eh, čísle 6 420 milionů navíc eh, z příspěvku členských zemí. Za druhé 200 89 eh, milionů mínus, což je eh, méně na výběru DPH. A dále zde hovoříme o dalším škrtu, eh, který má být pro automatickou úpravu příspěvku členských zemí. Takže do 1. prosince členské země budou muset dát zhruba 9 miliard eur do evropského rozpočtu, tedy členské zemi do evropského rozpočtu, což v podstatě nepotřebujeme, poněvadž máme vlastní stroje navíc a to je z eh, opravného rozpočtu číslo 4, to tam známe. A proto my tedy navrhujeme, aby tyto prostředky se vrátily zpět členským zemím. To by mělo být pozitivní pro členské země. Ale samozřejmě eh, ty poměrné příspěvky jednotlivých zemí se také upravují vzhledem k úpravě hrubého domácího produktu a mnohé členské země eh, využili tuto příležitost pro to, aby si zvýšili eh, vlastní národní příjem HDP a mm, to znamená, že by měli dávat větší prostředky do evropského rozpočtu a teď se jim má tedy tato zvýšená částka vrátit. Čili eh, tento opravný rozpočet číslo 6 vrací prostředky eh, členským zemím, poněvadž nemáme za současný podmínek eh, potřebu více peněz. Pak zde máme opravný rozpočet, tedy návrh číslo 7, a to se týká mobilizace fondu Solidarity. Ten se bude týkat kompenzace za povodně eh, Srbsko, Srbsku a eh, Chorvatsku, tedy v menší míře a dále o rok později to bylo v Bulharsku. Eh, tedy v Srbsku došlo k rozsáhlému zničení infrastruktury a také bydlení. A něco podobného nastalo o rok později v Bulharsku Komise e, důkladně prověřila žádosti těchto tří zemí e, a jejich soulad s pravidly e, Fondu Solidarity a my jsme se rozhodli dát k dispozici těmto třem zemím 18 milionů. Děkuji, dobře. Vaše expoze určitě vzbuzuje řadu otázek. A nyní má slovo jako první paní Monik. Thank you. Yes, uh... Děkuji. Jak jste řekla, opravný rozpočet, tedy jeho návrh číslo 6 a eh, také reakce v radě, tak já tedy eh, velice Eh, vítám váš názor, že je to záležitost spíše technická, ale je pravda, že to bylo velmi spolizováno. Eh, to, že eh, došlo k nesvládnutí politických reakcí, vedlo k tomu, že schvalování tohoto jinak jasného opravného rozpočtu se velmi zkomplikovalo. Já tady velice vítám to, jak jste řekla, že by to, nebo přivítala bych, řekla, jak Evropská unie chce zabránit takovému to nešťastnému vývoji do budoucna. Děkuji, pan Depré. Ano, pane předsedo, aby věci byly jasné tedy ve světle té polemiky, která vznikla k tomuto eh, číslu 6 opravného rozpočtu. Zdá se mi, že tady jsou tři významné otázky, které je třeba si nutně osvětlit a musí být úplně každému jasné. Za prvé, pokud jde o postup, mm, kterým jsme se dostali k tomu číslu, které figuruje v dokumentu, je jasné, že nejde o návrh komise jako takový, ale že jde o výstup práce, kterou provedl Eurostat mm, v součinnosti s experty členských států, kteří definovali částku každého členského státu za každý členský stát. Je to jasné? Takže to je postup, který vedl přehodnocení částek a ne, to není nevzešlo z nějakého návrhu komise pouze, ne. Takže na to bych se chtěl zeptat, je to tak? A potom mm, zástupci některého, některých států, především eh, jednoho státu, eh, ti tedy eh, nejsou spokojeni, protože sáhnou do kapsy, ostatní spíš dostanou šek. A já se ptám, může některý stát uniknout tomu, že bude platit v případě, že se bude muset platit ještě něco navíc nakonec a za druhé a potom, jaké budou důsledky, právní důsledky. Eh, případně finanční důsledky, pokud ten stát nezaplatí ve stanovené lhůtě. A třetí otázka je tato. Rád bych, aby komise na to jasně odpověděla. Je zřejmé, že když přijmeme opravný rozpočet číslo 2 až 7, tedy všechny ty opravdu rozpočty, že členské státy všechny budou profitovat z toho, budou příjemci. Takže ti, kteří budou muset tedy eh, jak si eh, sáhnout do kapsy, takže skáhnou méně spíš a že z toho všichni budou mít tedy výhody a nejenom, že některý z toho bude mít výhodu. Děkuji, pan Not. Thank you very much. Um, Děkuji vám je zjevné, že toto je eh, věc, která má velkou politickou váhu ve Spojeném království. Dopad na Velkou Británii je eh, podstatně vyšší než na jiné členské země eh, a třeba jenom v, tom, v té šestce opravném rozpočtu to je 2,1 miliardy eur, které by měla vložit do rozpočtu Velká Británie. V médiích je to prezentováno jako velký šok, něco, co eh, David Cameron jakoby dříve nevěděl, netušil, že něco takového se chystá. Čili otázka je, eh, kdy eh, měla už být britská vláda informována o tom, nebo měla vědět to, že takové platby se od ní budou požadovat. No, já bych skutečně velice eh, rád, bych na to mohl dostat oficiální odpověď. Dále otázka, jestli existuje nějaký konkrétní důvod, eh, proč eh, Velká Británie na ní je tady požadavek o tolik odlišný eh, ve srovnání s jinými členskými zeměmi. Mm, tady prostředky, které se týkají jiných členských zemí, jsou relativně malé. A zdá se, že eh, nejvyšší požadavek tady na eh, nizozemí, to je nějakých 642 milionů, zatímco Velká Británie přes 2 miliardy, čili proč tomu tak je? jak řekl David Cameron, řekl, že to k prvnímu prosinci platit nebude. Samozřejmě, že to bude mít potom následky. A já hovořím o článku 11 nařízení 1.1.0 z roku 2000 a e, tam se hovoří o úrocích za každý měsíc, přičemž měsíčně se ta úroková míra zvyšuje a vymáhá se také zpětně. Dále v britských médiích se hodně hovoří o tom, že by se měly tyto částky jednáním změnit. Například v dnešních novinách se hovoří o možném jednání, a třeba v Telegrafu eh, se zase říká, že nás čeká pokuta jako Velkou Británii, pokud nebudeme platit. Čili eh, mě by také zajímalo, jestli skutečně o těch, o těch částkách lze vyjednávat. Děkuji. Madame Calvino. Paní Calvino. Thank you very... Eh, děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Nejprve bych chtěla vysvětlit, jaké jsou příslušná pravidla a proč jsou taková, jaká jsou. Nařízení 1150, o kterém jste se právě zmínil, je skutečně základním nařízením, které se týká uh, vlastních zdrojů. A toto nařízení 1150 je jasné, preskriptivní a podrobné. Toto nařízení se vždycky E, říká šel, šel, šel, čili e, Čili e, je to povinné, čili tady ani komise, ani členské státy se nemohou sami rozhodovat, zda chtějí platit nebo ne. A má to dobré důvody, minimálně dva. Jeden, že to právě zajišťuje, že bude vždycky vyvážený evropský rozpočet. Je tady pak jistota, že členské státy budou platit a také to dělají, vždycky platí. Druhý důvod je, že členské státy musí být také ujištěny, že se s nimi bude rovným způsobem zacházet, že nebudou žádné zvláštní situace nebo že se nebude různým způsobem s různými státy zacházet. Proto ta pravidla jsou tak jednoznačná a preskriptivní a proces vychází ze statistické revize dat, což normálně do poloviny října nám dává už koneční data, která zapracováváme do výpočtu vlastních zdrojů, tedy eh, eh, příspěvku z vlastních zdrojů. Podle HND eh, ty revize se dělají každý rok, vždycky se to nějak mění, tento rok je to výjimečné protože členské státy využily příležitosti eh, změny přechodu na nová statistická pravidla, která nebyla pro tyto eh, účely povinná, ale využili toho pro revizi HND a některé tu revizi udělali docela podstatnou. V některých případech je to metodologická změna, v jiných případech eh, to bylo zahrnutí do rozsahu aktivit, které se nebraly v úvahu. Hodně se psalo v tisku o prostituci a drog, drogách, čili to je vždycky protisk zajímavější, ale v případě Spojeného království nejrelevantnější změna je zahrnutí neziskových organizací Charity, což je důležitá součást HND. Proces tedy e, je stejný, jaký probíhá každý rok, vychází ze nezávislé práce státních statistických úřadů, které se jednoznačně, jednomyslně e, dohodnou, že tento soubor dat HND je pro účely vlastních zdrojů správný. My, tedy komise, nemáme žádné možnosti nějak rozhodovat v tomto procesu ani teď z důvodu, které jsem tady před okamžikem zmínila. Byli jsme, eh, museli jsme dodržet velice přísný termín, protože tyto výpočty normálně se dělají co nejpozději v roce, tak aby bylo možné vzít v úvahu co nejvíce údajů. Tedy tato revize se dělala do poloviny října a 17. října jsme předložili revidovaná data všem členským státům. Ptám se, zda je možnost, aby členské státy neplatily. Nikoliv eh, nařízení praví, že členské státy udělají to a to, čili zaplatí do 1. prosince. Tady není žádná možnost rozhodování o datu ani čase. musí to být ta vypočítaná částka a pokud se platba neuskuteční do 1. Eh, prosince pak není možné ani neuplatnit eh, zdroj, eh, tedy úrok z prodlení jako penalizaci, což je zase článek 1150. Týká se to členské unie jako, unie jako takové. Některé členské státy mají třeba vyšší korekce, jak, jakožto procento HND jsou členské státy, které musí dát více, zemí, Malta, Řecko. Pokud je o menší státy, pak ta relevance této korekce je samozřejmě pro jejich rozpočty daleko významnější, daleko větší. A nakonec bych chtěla říci, že komise tady nemá možnost znovu dojednávat částku, což vyjasnil i soudní dvůr. Je tady nařízení a jurisprudence e, soudu. A z velmi dobrých důvodů to opakuje, protože tedy komise by neměla mít možnost a nemá možnost vyjednávat členskými státy za ten, který členský stát bude muset zaplatit. Takhle to předpokládá nařízení. A jak se vyvarovat tomu, aby se to znovu tomu nestalo? To je výborná otázka, protože nejspíš, když se vypracovávalo nařízení, nikdo nepředpokládal neočekávané okolnosti, které mohou nastat jednou za 15 let takovýchto úprav, čili se budeme muset snažit najít způsob, jak se tomu do budoucna vyvarovat. Ale v budoucích týdnech mohu pouze říci, že nám eh, nařízení nedává žádný manévrovací prostor abychom se snažili nějak reagovat na politickou situaci, která vznikla techni- ne, pro, technickými prostředky, abych tak řekla. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Pan Sandny. Grazie, presidente. Děkuji, pan děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde položit pár otázek, spíš potřebuji něco vysvětlit od komise. A já se omlouvám, eh, že možná jsou to otázky, které se vám budou jevit hloupé. Já jsem tady nový, já jsem nepochopil, jak ten mechanismus funguje, jak fungoval ten mechanismus, který vyústil v číslo 6. Takže po, případně mě opravíte. Ale takže říkáte, že členské státy přehodnotily eh, své eh, národní hrubé produkty podle nových norem stanovených eh, předpisech. Pokud je to správné, takže možná je to takové pošetilé, protože my chceme peníze navíc nebo méně od členských států na základě nějakého nového odhadu HDP a v podstatě jako i v případě Itálie, takže do eh, eh, našeho HDP teď se započítává i takzvaná šedá ekonomika a i Eh, tedy obchody s drogami a s prostituce a tak dále. No tak to všechno eh, je přece nelegální ekonomika. A to je proti principu. To je proti principu výpočtu HDP, protože když se to používá eh, pro vypoč, vypočet hod, bohatství státu, no tak do toho našeho bohatství spadají všechny ty různé činnosti, takové pochybné eh, a e, i než přece šedá nezákonná ekonomika přece ale neprodukuje žádné příjmy do rozpočtu, žádné daně, protože se z toho žádné daně neplatí. Takže mohli byste nám to vysvětlit a my tady na základě takovýchto výpočtů budeme chtět peníze navíc. Jsou to prostě fiktivní umělé kalkulace, zcela iluzorní podle mě. A teď možná i i ten mm, přepočet e, je na základě toho, že e, HDP se vždycky odhaduje na začátku roku a na, na konci roku se to ukáže jinak třeba v Itálii na začátku roku se odha- odhadovalo e, určité procento a odhadovaly se určité příjmy a na konci roku se ukáže, že náš e, HDP je tedy daleko nižší. Takže já bych to chtěl osvětlit, protože to je důležité, abychom to pochopili. A kromě toho ještě ten interval, e, tedy 2002-2013, no zde v podstatě to, e, proč tedy tento interval? Já si kladu otázku, zda bychom nemohli e, spíše stanovit e, kratší intervaly, kratší frekvence, aby třeba v případě Spojeného království to vedlo k tak velkým číslům kvůli tomuto velkému intervalu. A potom chci, abyste mi potvrdila toto. Členské státy Eh, eh, tedy eh, využili tyto předpisy pro přepočet těchto HDP, ale nebyla to povinnost pro ně. Takže mohli tedy vlastně tím zase něco ušetřit a mm, mohli si to různě adaptovat, uspůsobovat a takže to je vlastně trochu na hlavu postavené potom když potom od nich, eh, když potom chcete, aby oni zvýšili své příspěvky na základě těchto výpočtu. Eh, jde mi o návrh opravdu rozpočtu číslo 6. Tady mi to vůbec není jasné. Já bych chtěl po, pochopit, či je to vina. či je to vina? Je to chyba evropských institucí, anebo je to prostě na straně členských států, které se snažili nějak využít těch různých účetních kliček a fiktivních výpočtů a na základě tak ušetřit určité peníze, aby nemuseli platit. Uh, a za to ale zaplatí ti ostatní potom. Děkuji. Merci, monsieur Donano. Děkuji, pan Donano. Ano, to je velice zajímavá diskuze. A e, tady e, my e, v novinách jsme zjistili, jaký je ten britský problém, to jsou ty slavné dvě miliardy, Eh, které vznikly kvůli Eurostatu. No já se ptám, že když máme velice konkrétní pravidla, tady to vypadá, že máme konkrétní pravidla, která E, zaveden nějaký nezávislý orgán, tak se mi zdá, že je nemožné to potom nějak revidovat a měli bychom udělat všechno pro to, aby společná pravidla byla respektována. Což znamená, že máme zde určitý počet otázek, které třeba řešit. E, tady jde o otázku e, vůbec toho systému vlastních zdrojů. O tom se již hovořilo několikrát v našem výboru tady, ale zatím diskuze ještě nebyla vůbec uzavřena. A potom e, e, ta šedá ekonomika, no to mě hrozně zajímalo. E, tedy na, jakém, u, na jaké úrovni té černé šedé ekonomiky se zastavíme, kam až jsme ochotni jít. E, a integrovat toto to eh, výpočtu těch národních eh, příjmů, národních eh, důchodů. A to je přece nelegální ekonomika. Já si tady kladu velkou otázku. No přece tady bychom také měli mít na to nějaká společná pravidla, aby členské státy na základě tedy společných pravidel stanovovaly výpočet HDP. Pan Taro? Thank you. Well, as usual, Louis. Děkuji Eh, jako obvykle my jako eh, skupina eh, se obecně shodujeme s návrhy pana zpravdé Deprez, ale trošku ta taktika u opravného rozpočtu číslo 6, tady s tím mám určité pochybnosti, poněvadž myslím, že tady ukazujeme, no, projevujeme příliš dobré vůle vůči radě, které nás nechala Eh, několik měsíců čekat a vymýšlela si různé argumentace jenom, aby všechno mohla protahovat. A teď my zde chceme říci, jaké bude, jaká bude pozice parlamentu ještě před zasedáním rady, což je zase ve prospěch rady. A proto si myslím, že eh, opravní rozpočet 6 ve současné podobě nepřijmeme. Pan Olbricht? Já jakožto stínový zpravodaj eh, za eh, všechny Eh, opravné rozpočty, tak chci říct, že především podpoříme eh, svého zpravodaje. Eh, důležitým závěrem naší debaty je to, že chceme udržet všechny ty opravné rozpočty jako balíček. To je důležité pro dohodovací řízení. Pokud se týče všech těch pochyb ohledně metodiky, mm, tak prostě na tom se dohodly členské země, eh, tak to nyní je. Výsledky jsou různé pro jednotlivé členské země, eh, je to pevně dáno. A neměli bychom se stavět k opravdu rozpočtu číslo 6 jako k něčemu, co nám může zničit celý balíček. Čili jsem proto, jak řekl zpravodaj, abychom tento balíček udrželi v celku a dále, abychom zahájili jednání o těch opravných rozpočtech a potom eh, rozpočet na rok 15. Eh, z toho, co jsem slyšel, myslím, že eh, se lze dopracovat k závěru, že naše výměna názoru k právnímu sporu číslo 6 nemění naši pozici. Pan Depre, závěrem, eh, pane předsedo, všichni snad se už vyjádřili, takže eh, všichni, kteří chtěli se vyjádřit, tak se asi vyjádřili a možná paní Kalvino by mohla zareagovat na ty tři poslední otázky, které jí byly položeny a poté já eh, potom, mm, potom tedy pan Depre udělá závěr. Děkuji mnohokrát za příležitost, abych eh, vyjasnila některé otázky a zareagovala. Ano, zapomněla jsem zmínit, že Itálie byla další zemí, která byla džena pozitivními příspěvky. Já chci jasně říci, že jsme nepoužívali pravidlo nové eh, pravidla 2010, která vstoupí v platnost pro účely vlastních zdrojů až tehdy, až to řešení bude, pardon, rozhodnutí bude ratifikováno ve všem členských státech, což, jak doufáme, se stane do konce 2016. Čili používáme pořád SEC 95, ale protože už přešli k e SEC 2010, myslím, členské státy, využili příležitosti vyjednat různé změny HND pro účely vlastních zdrojů. Nemohu spekulovat, co tím sledovali eh, a co dělají státní statistické úřady. Já bych jenom řekla, že výpočty vycházely z jejich dat, které předložili jejich státní statistické úřady, že vyjednávali eh, s Eurostatem, ale jednomyslně se dohodli, že pro účely vlastních zdrojů využijí právě tato data. Mohli bychom použít kratší období. Normální období je čtyři roky s výjimkou výhrad, kdy výpočty se mohou vrátit dále v čase. A zase využití těchto dat je plodem, je výsledkem postupu mezi statistickými úřady. A tady bych jaksi do závorky dala, že je velice důležité uchovat integritu statistického procesu, protože víme a viděli jsme důsledky toho, když se někdo snažil politizovat eh, statistický úřad. Proto velice chceme zachovat nezávislost v tomto ohledu. A proces vychází ze společných pravidel. A my tedy vlastně procházíme trvalým procesem revize dat a vždycky se jedná o to, jak vyjedna, vy, vykládat ta pravidla pro konkrétní okolnosti různých zemí. Důležité je vědět také, že tento návrh opravného rozpočtu číslo 6 neznamená více finančních prostředků do evropského rozpočtu, do Bruselu, jak jsme slyšeli. Je to vyrovnání příspěvků mezi členskými státy. Někteří europoslanci už tady signalizovali, že některé budou platit více, některé zase dostanou. Čili jedná se o to, aby se to vybalancovalo mezi členskými státy. Ale celková bilance, o které se ptal, na kterou se ptal pan Depré, toho opravného rozpočtu, rozpočtu má pozitivní výklad, že se tady jedná o 87,5 milionů, čili ten balíček těch návrhů opravných rozpočtů vede k tomuto přebytku 87,5, který bude proplacen členským státům. Myslím si, že to řeší různé otázky, které tady zazněly k, těm, k věci eh, návrhu opravného rozpočtu 6. Děkuji. Já myslím, že teď může uzavřít pan Depres a eh, za chvíli se eh, vrátíme k tomuto balíčku opravných rozpočtů a to až ve chvíli, kdy budeme hlasovat. Tak, pane Depre, máte slovo. Pane předsedo, Domnívám se, a to je takový apel vůči všem frakcím, že nikdy není dobré měnit eh, strategii, když máme co dočinění eh, eh, s určitým partnerem a už s ním jednáme, protože to nás může oslabit pro účely vyjednávání a takže to není dobré. Vypadá to potom, že jako když nejsme zajedno a to by nebylo dobré při vyjednávání s partnerem. Proto bych apeloval na všechny kolegy, aby e, vystupovali jednotně, tak jak do posud jsme vystupovali, to znamená, abychom globálně akceptovali všechny opravné rozpočty 2 až 7 tedy. A teď, teď obsah opravného rozpočtu číslo 6. Zde je třeba e, mít na mysli jednu věc, věc, že tady to není chyba ani komise, ani parlamentu. Ne, to jsou členské státy. E, které vyjednávaly s Eurostatem a členské státy sami definovaly tu částku eh, národního, eh, tedy HDP. A proč to tak dělali? Na základě jakých informací podkladů to vůbec nevíme. Možná jenom proto, aby ukázali, že eh, když půjdou vlastní cestou, tak jejich růst, ekonomický růst, bude vyšší než růst jiných států a samozřejmě to potom má své důsledky ve smyslu těch formálních závazků já tedy chci říct kolegům eh, ze strany zelených, abychom neodsouvali eh, hlasování, abychom nehlasovali proti, protože eh, jaký signál bychom vyslali? No pozitivní signál bychom vyslali komu? No jedně Cameronovi. Jedně Cameronovi. Nikdo jiný nedělal problémy, jenom on dělal problémy. A jemu bychom vyslali pozitivní signál. A e, to znamená, že by se to muselo znova vyjednávat. A pokud bychom neakceptovali výsledek těch výpočtů, tak tím bychom nahrávali pouze těm. A většina členských států bude e, příjemci toho nového mechanismu, budou z toho profitovat. No a kdybychom tedy to neodsouhlasili, tak bychom vyslali signál, že váháme. A to by byla velká, vážná chyba, taktická chyba pro účely vyjednávání s radou. A, takže proto bych apeloval, apeloval bych na s veškerým eh, přesvědčením v této věci, bych apeloval na všechny frakce, aby dnes eh, indikativně potvrdili hlasováním eh, tu strategii, na které jsme se dohodli již předtím. Děkuji, pane Depresi. Můžeme, to všechno prověříme za chvíli, až se dostaneme k hlasování. Je to ale indikativní hlasování o návrhu opravného rozpočtu. Jenom bych chtěl si k tomu, že pokud jde o opravný rozpočet číslo 6, tak to nemá žádný eh, eh, dopad eh, na rozpočtové saldo. To je problém členských států. A mm, to znamená, ty státy, které budou dostávat prostředky, tak stejně na to budou muset čekat a budou muset na to čekat do té doby, než se eh, všechny ty problémy vyřeší. Takže já bych zde eh, akceptoval ten váš apel. Eh, v podstatě je třeba to odsouhlasit jako balík, abychom z toho nevypustili žádný opravný rozpočet. A nyní, pokud souhlasíte, tak Eh, přistoupíme k eh, finančním pravidlům pro eh, obecný rozpočet Unie, což je téma, hm, kde je zpravodajkou paní Gresle. A možná bychom mohli dát slovo komisi, aby komise nám řekla něco k cíli tohoto návrhu. Pan Erik Parady může tedy se k tomu vyjádřit. Ano, děkuji, pane předsedo. poněvadž jste mi dal příležitost, tak chci eh, připomenout, že boj proti podvodům, samozřejmě to je jeden z hlavních cílů eh, kolegia eh, komisařů, mm, kteří právě nastoupili do funkcí. Ano, a to v tom dopise, který poslal pan předseda Juncker všem komisařům, tak jasně deklaruje, že to je cíl, který musí všichni brát vážně. A je třeba i si uvědomit, že vlastně poprvé teď portfolio eh, a, eh, eh, a, a mm, tedy absolutorium Olafu, to je, spadá pod paní Georgievu, je to bezprecedentní situace a doufejme, že tedy dojde k určitě k synergiím v oblasti rozpočtu, tedy rozpočet plus boj proti podvodům v jednom portfoliu. A teď velice rychle Eh, eh, tedy vyloučení těch nespolehlivých ekonomických subjektů, to byl jeden z důvodů, proč jsme právě přišli s tímto návrhem a domníváme se, že také je to eh, další aspekt, který i zvětšuje vyšetřovací pravomoci OLAFu. Jsme si vědomi toho, že tento systém, který navrhujeme, může mít dopad na hospodářské subjekty, že může to mít dopad na Eh, na finanční škody, které případně utrpí tyto subjekty. A právě proto jsme přišli s návrhem, který se snaží nalézt správnou rovnováhu. Rovnováhu mezi ochranou finančních zájmů Unie na straně jedné a eh, dodržováním základních práv hospodářských subjektů na straně druhé. A právě proto jsme do návrhu E, zavedli takové záruky, řekl bych procesní záruky, proto aby hospodářské subjekty mohly se vyjádřit, aby byly vyslyšeny. Zavedli jsme princip proporcionality striktně a navrhli jsme i zavedení toho panelu, té instance, která se bude zabývat veškerými případy e, s centralizovaným způsobem. Také jsme se snažili o stejnou rovnováhu, proto a pokud jde o i zpracovávání a zveřejňování osobních údajů, tak jak to dělají hospodářské subjekty a e, e, to znamená i veškeré a potom i jsme tam zakotvili to, jak se budou zveřejňovat údaje o těch vyloučených subjektech. I e, zde e, ochránce, e, tedy pardon, i Úřad na ochranu osobních údajů, tedy vzesl své požadavky, pokud jde o nezveřejňování těchto údajů, ale my jsme spíše se přidrželi návrhu Transparency International, to znamená, že budeme zveřejňovat veškeré informace o osobách fyzických i právnických což znamená, že nedávno jsme i mm, požádali o formální stanovisko eh, Úřadu na ochranu osobních údajů a to stanovisko dostaneme ke konci měsíce. Také jsme se snažili o to, aby návrh žádným způsobem se nedotkl povinností OLAFu, tedy respektovat základní práva eh, při vyšetřování a samozřejmě také i eh, tam chráníme ty, kteří oznámili nesrovnalosti, tedy eh, ty informátory chráníme, takzvané whistleblowers anglicky. Zde i e, se navazuje e, spolupráce mezi komisí a OLAFem v případě přijímání preventivních zajišťovacích opatření na ochranu e, finančních zájmů Unie a nařízení. Vzali jsme do úvahy nařízením, který, nařízení, kterým se ustavuje OLAF, s tím, že OLAF má povinnost neprodleně informovat instituci která by měla přijmout taková preventivní eh, předběžná opatření s tím, že i zde je zakotvena povinnost OLAFu pomáhat takovéto instituci, která se rozhodne takové eh, opatření, tedy předběžné ochranné opatření přijmout. A závěrem bych řekl, že návrh komise byl velice dobře akceptován a to především, jak jsem právě řekl, Eh, ze strany organizace Transparency International, která nám položila pár otázek, doplňujících otázek, a to především ohledně složení toho takzvaného panelu, té instance, která bude rozhodovat o tom, které subjekty budou vyloučeny. Eh, v té legislativní normativní části jsou k tomu určitá ustanovení, i v těch prováděcích předpisech také. A potom je tam určitá část, eh, která Eh, potom eh, bude rozpracována eh, ve formě rozhodnutí komise. Také jsme i slyšeli určitou kritiku, kterou lze rozptýlit podle nás, a to ta se týkala vyloučení, tedy eliminace těch Eh, důvodů pro vyloučení subjektu z důvodu z titulu eh, konfliktu zájmu. Konflikt zájmu figuruje na seznamu těch eh, možností vyloučit ten subjekt, to tam figuruje a figuruje to v tom finančním nařízení. Tam také se upravuje ta otázka konfliktu zájmu u úředníků instituce. Pokud budete mít úředníka nějaké instituce, mm, a to bude výjimečné určitě, úředníka, který zároveň třeba bude členem nějakého statutárního orgánu, dozorčí rady a podobně, nějakého hospodářského subjektu, který eh, se bude ucházet o nějakou zakázku a eh, pokud on se, dopu, se dopustí tedy nějaké nesrovnalosti, tak eh, finanční nařízení a samozřejmě další předpisy i umožňují, jak vyloučit toho úředníka i ten Eh, hospodářský subjekt v jehož statutárním orgánu zasedal. Dále i k definici eh, závažného profesního provinění jsme i zahrnuli mm, mm, ten čin pokusu ovlivňovat rozhodování o přidělení zakázky nebo pokus o získání důvěrných informací eh, v rámci vyběrového řízení. Takže zdá se nám, že eh, pojem, tedy institut konfliktu zájmu se tam bere do úvahy. A poslední bod. Samozřejmě hodně jsme i spolupracovali s členskými státy, rozpočtový výbor vlastně i také se již zabýval všemi těmi návrhy, pokud vím. A nyní se čeká na návrh zprávy od paní Gresle a to bude předáno Koreperu a dále poté samozřejmě eh, eh, proběhne trialog s parlamentem. A nyní, mm, pokud jde o reakce Myslím si, že hlavní reakce ze strany členských států eh, bylo, že členské státy vyjádřily obavu z další administrativní zátěže, která by mohla případně vyplynout vyplynout z jejich povinnosti eh, podávat komisi zprávy o nesrovnalostech, které eh, mohly postihnout finanční zájmy Unie a doufáme, že je přesvědčíme o tom, že budou muset plnit tuto povinnost nahlašovat tyto případy, protože díky tomu se zvýší i spolupráce mezi evropskými institucemi, tedy komisí OLAFem eh, konkrétně řečeno, a členskými státy mm, proto, abychom eh, více a lépe bojovali proti podvodům. A já si myslím, že zde tento návrh to je návrh, který již byl relativně dobře přijat ze strany eh, eh, zástupců eh, členských států, kteří zasedají v rozpočtovém výboru rady. Děkuji, děkuji pane Parady. Ano, takže paní Gressle, jde vše dobrým směrem? Děkuji, pane předsedo. Někdy si klademe otázku, jak jsme na tom a budu pokračovat německy. Děkuji za tuto prezentaci. Je to v podstatě databanka. Chtěla bych to takto vysvětlit eh, eh, kolegům. Je to tedy databanka eh, všech, kteří v době, kdy se vypisovaly nějaká výběrová řízení, tak podváděli. Čili to je vlastně černá listina Eh, kam si mohou eh, členské země nahlédnout a zjistit, jestli tam někdo nemá už puntík. Já se teď jako spravodajka asi 8 let už zabývám touto databankou a už eh, v vůbec, při vůbec první revizi Eh, rozpočtového nařízení. V roce 2006 jsme se tím zabývali a skutečně bylo tady mnoho sporů eh, s členskými zeměmi a de facto ta databanka to byl ten nejspornější bod. A eh, možná nebudete věřit, ale zatím je na této černé listině pouze jedna jeden příjemce, jeden podvodní prostě to není akceptované, nefunguje to. Eh, takže otázka je, jak eh, takovou to společnou databanku skutečně vybudovat, jak se chránit na evropské úrovni proti podvodníky a jak se také podvodníkům a také jak se eh, poučit. Eh, já se momentálně eh, zabývám mm, tím, že eh, se soustředím na jednu organizaci, která dostává znovu peníze z Evropské unie, přestože už je jasně dříve podváděla. Čili Otázka je to, jestli to, co zde nyní máme, jestli to skutečně bude fungovat. Kolegové, je to prostě tak, že Evropská unie má spoustu pravidel a máme tady spoustu zákonů, které prostě nepoužíváme. To, že se to děje v členských zemích, to víme, ale děje se to i u nás. A tato databanka je zářivým příkladem. Prostě pravidla se neuplatňují, protože je to prostě ožávé, problematické. Takže tady se říká, že eh, než někoho můžeme zařadit na černou listinu, tak musí být nejdříve odsouzen. No. Zatím tedy eh, se dá říci, že eh, ten čas, který jsme této databance zatím věnovali, je ztracený a vyplýtvaný. Čili musíme to dělat lépe a otázka je, jestli s tím také budeme umět potom zacházet. Nicméně eh, reforma eh, rozpočtového nařízení je jednoduše a prostě velkou šancí, eh, jak to dát do pořádku. Důvodem reformy je to, že máme směrnici číslo 23 z roku 2013 a sice je zde o je, je zde prostě úprava, pokud se týče vyhlašování dalších výběrových řízení a de facto mm, mělo by to všechno eh, začít fungovat od roku 2016. Eh, jde o to, aby se například upravovaly eh, lhůty pro výběrová řízení, případně možné úpravy Eh, podmínek a tak dále, ale to je třeba, eh, o tom bychom se museli bavit hodně do detailů. Eh, jednoduše prostě tato reforma je nutná, poněvadž je to možná vůbec poslední šance, abychom něco změnili ještě v tomto desetiletí a já tedy nemám, nemám příliš dojem, že by to bylo nadšení v komisi. Nicméně budeme pracovat také na delegovaných právních aktech. Pracovní skupina k tomuto tématu se už sešla, eh, zatím tedy na technické úrovni. Eh, v první kolo eh, vyjednávání proběhlo v září. Samozřejmě budeme muset zvýšit rychlost vyjednávání, jakmile dojde k politické dohodě. Máme zatím dvě stanoviska z, rozpoč- z výboru pro rozpočtovou kontrolu a také z výboru pro zahraničí a e, řekl bych to tak, že, řekl bych to tak, že žádný strom neroste do nebe ani tady ze zahraničního výboru, protože pravidla jsou tady jasná. E, my prostě nemáme důvod e, dávat nějaké výjimky a usnadňovat situaci lidem ze zahraničního výboru. Já eh, tedy eh, tímto představuji svou zprávu eh, z září. Až do ledna máte potom čas na pozměňovací návrhy a pak se bude hlasovat až někdy v únoru. Já jsem pro pozměňovací návrhy, ale prosím, ať nejsou příliš kreativní, protože já jsem ochotná diskutovat. Chtěla bych tady představit několik svých myšlenek, a já mám zatím tedy mm, opravdu eh, spoustu strašných zkušeností s posměvacími návrhy z minulosti. Eh, takže k té eh, databance Transparency International nás kritizovala v pěti bodech. Eh, já se k ním ještě podrobněji vrátím. Možná, že některé budu moci zapracovat. Eh, mým cílem je mít skutečně funkční databanku. Opravdu bych chtěla, aby to fungovalo. To znamená, abychom neměli příliš velké ambice, co potom nebude fungovat, nebo co členské země vůbec nebudou schopné přijmout. Čili skutečně eh, uspořádat ji, postavit ji tak, aby to fungovalo. Zatím tedy ty zkušenosti jsou spíše negativní. Dále Eh, mám pozměňovací návrhy článku 108.5, to je eh, zavedení povinné eh, povinnosti pro členské země, tam, kde jsou rizika, tak o tom podávat zprávu komisi. Dále u PPP, tedy soukromý a veřejný sektor, tady k tomu musíme ještě toto dopracovat. Tady máme zatím společnou deklaraci kterou chceme zapracovat také do rozpočtového nařízení, eh, poněvadž eh, tady to na dobrovolnosti fungovat nebude. Eh, dále chceme zostřit definici mezinárodní organizace a taky máme konkrétní příležitost, proč to tak dělat, poněvadž tady skutečně je určitá šedá zóna, Eh, pokud nebudeme mít eh, jasnou definici, pak některé organizace, které jsou mezinárodní organizace, můžou argumentovat, že ne a tím pádem mohou dostávat peníze bez výběrových řízení. Takže ta, ten pojem eh, mezinárodní organizace se musí tady projasnit. Dále zde máme v komisi interní auditory a jejich výsledky dostáváme my v parlamentu pouze ve velmi filtrované podobě. Od to už je spor mnoha léta, čili eh, tady bychom chtěli to eh, zlepšit a eh, zejména vzhledem k tomu, že dáváme absolutorium rozpočtovému hospodaření. Dále u zvláštních zpráv účetního dvora dochází k velkému spoždění, než se zveřejní. To znamená, že i my potom eh, různé chyby napravujeme až s velkým spožděním. Čili tady toto se musí urychlit. U těch zvláštních zpráv sou, e, eh, účetního dvora mm, možná bychom mohli uvažovat o tom, jestli bychom tento nástroj vůbec nezrušili. Každopádně e, Eh, musíme u výroční zpráv to, eh, toto řízení upravit, zrychlit, tak abychom reagovali eh, rychleji na příslušné problémy v rozpočtu. A pokud se týče toho absolutoria, to je eh, také zdroj nových eh, zkušeností a opět eh, můžeme se pokusit radu podrobit také tomuto řízení o udělování absolutoria. My jsme se pokoušeli už vícekrát, ale zatím se rada úspěšně obránila. Pak tady máme nový bod, který je čím dál tím problematičtější. V českých zemích jsou politici, kteří pocházejí z hospodářské sféry a pouštějí se do politických kariér a dostávají se do pozic, eh, kdy eh, řídí peníze, které potom přidělují také svým firmám a dokonce v těchto eh, firmách nadále nějakým způsobem působí. Takže tato tuto otázku budeme muset nějak řešit, poněvadž já si myslím, že tento nešvar budeme muset řešit, poněvadž to neustále snižuje reputaci Evropské komise v členských zemích, čili musíme to řešit Evropské unie v členských zemích. Pak jsou tady ještě některé další body, na které se musíme zaměřit a proto e, jsem otevřená veškerým námětům a myšlenkám od kolegů. E, pan předseda Juncker řekl, že jeho komise je komisí e, poslední šance, možná, že i my jsme parlamentem poslední šance, možná, že právě u zprávy peněz bychom mohli něco udělat. Čili to eh, nařízení o rozpočtovém procesu, tak to je skutečně velice důležité a prosila bych kolegy, aby se zapojili. Já potom 4. Eh, prosince předložím tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Máte naši důvěru, pokud jde o ten boj proti podvodům, protože eh, tyto podvody ty jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a je to neetické a takže to nelze respektovat. Je to tedy jasné všechno. 20. ledna eh, si vás vyslechneme a hlasovat se bude 5. února, aspoň tak to vypadá prozatím dnes. A pan Saravan nyní má svou zprávu. Eh, o eh, prostředku z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci firma Rauma Finsko. Takže máte slovo. This is a Pane předsedo, ta zpráva pochází z Finska a týká se globálního námořního odvětví, které zajisté eh, mělo svůj podíl globalizace v posledních letech. Je třeba tady říci, že Finsko jednalo poměrně rychle, vlastně o několik měsíců před termínem, pro, než byla podána zálež, za žádost, už začaly s projekty a programy. Celkem se jedná o 634 eh, osob, které z důvodu eh, nadbytečnosti byly propuštěny v doku ve městě Jauma STS, to je globální stavitelská firma lodí. Oni tam uzavřeli své aktivity a v důsledku toho bylo propušť, byli tyto lidé propuštěni. Já bych chtěl jenom velice stručně zmínit několik nejdůležitějších věcí z mé zprávy. Totiž, že Roma v Turké, v oblasti Turké dělají věc, která si myslím, není eh, pro parlament, aby poučovali nebo přednášeli něco o tom členským státům. Rozhodně to není můj úkol, ale já jsem to dal do té zprávy ve snaze pomoci těm, kdo byli z důvodu nadbytečnosti propuštěni, aby našli novou eh, práci a město Elma nám říká, že se domnívají, že se jim podaří přesměrovat každičkého z těch 634 bývalých zaměstnanců na nové místa za předpokladu, že plánované projekty se také plně uskuteční. Je to zase případ, kdy eh, se jedná o polodí, ti pracovníci už jsou poněkud starší, v průměru um, mají poměrně chabé vzdělání. A to vše samozřejmě patrně to riziko dále zvýší. Takže Fond pro přizpůsobení se globalizaci je určitě eh, stálým místem, aby se našlo financování ve výši 1,4 milionu euro. A já tuto žádost Finska z tohoto důvodu ve své zprávě podporuje. Já tady nemám konkrétní časový termín. Máme termín pro podávání pozměňovacích návrhů nebo se bude rovnou hlasovat? Pozměňovací návrhy. Aha. Hlasování ve výboru se plánuje na 20. listopadu. Hlasování ve výboru. A deadline pro pozměňovací návrhy 6. listopad. 6. listopad pozměňovací návrhy. Thank you. Takže vám, pane předsedo, tímto děkujem. Dobře, děkuji pane zpravodaji. Já tady nevidím, že by někdo chtěl slovo, takže je to jasné. Pokud jde o 20. listopadu, tam se bude hlasovat eh, ve výboru. A nyní má slovo paní Jatemaky. Mm, týká se to e, společnosti GAT ve Francii. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Kysymyksessä on Ranskan, Britannissa... V tomto případě, e, který se týká Francie, e, jde o konkrétní podnik GAD a jde o e, firmu, která vyrábí masné výrobky a musela propustit 760 zaměstnanců. E, důvodem této žádosti je toto. Je to situace na trhu, kdy tedy výrazně poklesl, poklesla poptávka po vepřovém masu na francouzském trhu. Je to ze 44 na 39 kg na hlavu a rok. A důvodem eh, tohoto poklesu zájmu jsou zvýšené ceny pro spotřebitele. Dá se tady říci, že E, tento vývoj e, lze nepřímo e, dát do souvislosti s hospodářskou krizí. Ale pouze nepřímo, protože ve Francii a také jinde se spotřeba masa snižuje v souvislosti také s tím, že se mění Eh, životní návyky. V případě gadu eh, je, jsou zde také faktory, jako je sociální dumping v jiných zemí, a to znamená, že eh, to vedlo také k oslabení pozice firmy gad na evropském společném trhu. Tato žádost je na zhruba 900 tisíc eur, který by měl, které by měly na podporu eh, programu pro znovu začlenění propuštěných eh, pracovníků zpět eh, na trh práce. Nelze k tomu přistoupit jako zřízení nějakého jednoho kontaktního místa, zde budou působit dvě konzultační firmy, které přímo na místě eh, budou eh, vykonávat příslušné činnosti. Jejich jména jsou, jsou eh, známá. Tyto zprostředkující firmy také přímo dostanou tyto peníze. Podle názoru komise eh, tato žádost splňuje podmínky a komise se tedy domnívá, že by těchto 200, 918 tisíc eur eh, mělo být vyplaceno. Eh, ve Francii má toto téma vysoký politický význam, vysokou politickou brizanci, takže doporučuji schválit tento, tuto žádost. Děkuji, paní zpravodajko. Pozměňovací návrhy k vaší zprávě eh, mají být předloženy do 12. listopadu a hlasování ve výboru 20. Takže tato zpráva vlastně jasně ukazuje, jak eh, tady eh, splývají témata, jako je fiskální konvergence, trh práce, pracovní právo, sociální záležitosti, což eh, tedy se všechno spojuje. A tento fond eh, musí být používán dostatečně brzy právě proto, aby eh, nedocházelo eh, k propouštěním a eh, je lepší vždycky prevence, aby ten fond se použil jako prevence, než potom ex post. A takže teď se dostáváme k hlasování a první hlasování je indikativní hlasování, protože zatím nemáme stanovisko rady a týká se to návrhu opravných rozpočtu 2014, opravného rozpočtu 2014, je to návrh opravného rozpočtu 3, 4, 5, 6 a 7, eh, což je jeden celek. Spravodaj chce o slovo. Tak prosím. Ano, pane předsedo. Ještě z technických důvodů je třeba tam doplnit i eh, eh, čerpání z té nepřevídané marže za rok 2014, takže to je něco, co je součástí čísla 3. Ano, já myslím, že k tomu, k té marži, k té rezervě pro nepředvídané události, k tomu se vrátíme 20. ne? Technicky to není nutné připojit k tomuto hlasování, říká pan zpravodaj. K tomu se dostaneme 20. listopadu až. Takže, kdo je pro přijetí eh, návrhu 3, 4, 5, 6 a 7 opravných rozpočtů? 3 až 7. Takže Teď ruce dolů. A kdo je proti? Nevidím nikoho, kdo by byl proti. Kdo se zdržel? Tři se zdrželi. A nyní se vyjádříme k pozměňovacím návrhům, které se týkají zprávy pana Štefanece. Jde o Eh, tedy eh, žádost Andersen Irsko, odstavec 2, návrh číslo 1, eh, pravda je pro, tam se, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, nevidím, takže dobře. A takže odstavec 7, návrh číslo 2, stano, zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti, tři proti, zdržel se, dva se zdrželi, takže odsouhlaseno. A e, sedm, pozměňovací návrh číslo tři, kdo je, hlasujeme o první části, mm, zpravda je pro. Kdo je pro? Mm, kdo je proti? Zdržel se. E, takže návrh 7a e, a není 7b. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Návrh je odsouhlasen 7C, pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Dva se zdrželi, návrh je odsouhlasen. 11 a návrh 6, kdo je pro? Proti? Tři proti. Kdo se zdržel? Není. Nikdo, proti, nikdo se nezdržel. Návrh je odhlasován. 12 jedna. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Eh, kdo je proti? Eh, nikdo se nezdržel. Eh, 12b. Návrh 8. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva se zdrželi. 12, číslo, návrh číslo 9, zpravda je pro. Kdo je pro? Proč? proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel? Je odsouhlasen návrh. Takže to byla devítka, to byl číslo, to byl návrh? Ne, ne, ne, o devítce jsme ještě hlasovali, nebo jo? Nyní 13 a návrh číslo 10, kdo je pro? Kdo je proti? 3. Kdo se zdržel? Ne, nikdo je odsouhlasen. Nyní se dostáváme k elektronickému hlasování o celém návrhu, který byl takto pozměněn. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen, 25 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A nyní se dostáváme k hlasování o pozměňovacích návrzích ke zprávě kolegy Negresku. Týká se to e, kauzy Spider Stores. Návrh číslo jedna. je pro. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? je odsouhlasen 2a, odstavec 2a, od, návrh číslo 2, zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 3. Nikdo se nezdržel. Odsouhlasen odstavec 4, návrh číslo 3. Eh, ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se. Ne, nikdo. Odstavec 5, návrh 4. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Je odsouhlasen odstavec 6, návrh číslo 5. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Nevidím. 6b, návrh číslo 6, zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se, dva se zdrželi. Odstavec 6, návrh číslo 7. E, Zpravda je pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři proti, nikdo se nezdržel. Odstavec 8, návrh číslo 8. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. E, proti? 3 proti. Návrh číslo 9, odstavec 9, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nevidím. Hm, nikdo se nezdržel. 9a, návrh číslo 10. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Není nikdo, nikdo se nezdržel. 9b, návrh 11, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti, tři, čtyři. Je odsouhlasen. Odstavec 10, návrh číslo 12. E, ten odpadá. 10 je a návrh číslo 13. Zpravda je pro něj. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři proti. Odsouhlasen. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen 26 hlasy proti třem a nikdo se nezdržel. La section 3. A nyní část 3, sekce 3 zprávy pana Depres, Depreze. Pane zpravodaji, oddíl 3. Pane předsedo, mm, asi není lepší řešení, než hlasovat eh, o přesuny 34-35, které jsou nezbytné pro plnění zprávy, kterou jsme právě odsouhlasili. Takže já bych chtěl požádat kolegy, aby hlasovali pro eh, tyto převody 34 a 35. Dva důsledky, tedy ano, kdo je pro, kdo je proti? Tři proti, zdržel se, nevidím. Další sekce. Tady máme další oddíly rozpočtu. Ne. Eh, změna pracovních míst v komisi a v OLAFu. Ano, pane předsedo. Během jedné z předchozích schůzí jsem požádal mikrofon. pardonnez euh, Během jedné z předchozích schůzí jsem požádal kolego, kolegy, abychom vyčkali s přijetím tohoto návrhu, abychom počkali na další informace o Mm, hledně těchto dvou žádostí, které jsme dostali, e, již jsme dostali uspokojivé informace, takže proto můžeme hlasovat pro tyto dvě změny, které se požadují, tyto dvě změny plánu. Dobře, děkuji. Takže ano, kdo je pro tyto změny plánu? Děkuji. Kdo je proti? Nevidím, mm, takže ani nikdo se nezdržel. Výborně. A teď se dostáváme k dalším oddílům. Ještě zde máme žádost pana Fernandese, který, navrhu, který nahrazuje paní Holmajer, takže je třeba něco upřesnit, nebo již e, informace uspokojili zpravodajku. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Jenom pár slov za zpravodajku. Eh, zde mm, není nic, co by se stavilo proti tomuto. Výbor regionu chce posílit mm,

jednu tu položku, která se týká mladých úředníků, potom chce posílit i e, mobilitu, dopravu. To jsou tedy e, ty e, linky, tedy ty položky, které jsou nezbytné pro to, abychom posílili takzvaný plán mobility. Takže nic není, se nestaví proti. A to tež platí, o, pro, to tež platí pro účetní dvůr, těch 100 tisíc euro. No to jsou platy, tady jde o to mít možnost pokryt i platy Evropské diplomatické služby a hlavní důvod tohoto převodu je právě mm, eh, vyřešit eh, eh, zvýšení platů, jde o částku 4,6 milionů euro a jde i o to posílit určité ty položky, které jsou stejně významné a proto za zpravodajku já bych chtěl požádat, abyste hlasovali pro tyto tři žádosti o převody prostředků. Děkuji. Děkuji, pane Fernandesi, že jste nahradil paní Holmajer a můžeme tedy hlasovat globálně o tom dohromady nebo o každém oddílu zvlášť dohromady. Dobře, takže budeme hlasovat, kdo je pro. Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? A dva se zdrželi. A tím jsme skončili s hlasováním. Nevidím, že by někdo chtěl něco do bodu různé. Ne? Dobře, takže tím to můžeme uzavřít. A rád bych vyzval koordinátory, aby zůstali zde na místě a za tři minutky zahájíme schůzi koordinátorů.